Dámy a pánové, rádi bychom začali. Ich werde auf Deutsch sprechen. Budu mluvit německy. Vážení kolegové a kolegyně Evropského parlamentu, národních parlamentů, vážení další účastníci našeho workshopu. Je mi velikým potěšením moci vás přivítat na třetí části naší, našeho interparlamentního setkání. Na tomto zasedání jde o otázku toho, jak ulehčit život rodin a občanů v Evropě. Přitom je mi obzvláští ctí mm, e, pohovořit o citlivé a důležité diskuzi, kterou bych tímto chtěla uvést, a sice do tématu ochranu práv dětí a rodičů. Stále více občanů Evropské unie eh, totiž ehm, se stěhuje přes národní hranice do sousedních zemí, aby tam studovali, pracovali nebo se tam usídlovali a působili. Eh, s takovýmto přestěhováním se do jiného členského státu je často spojeno vybudování nových rodinných vztahů a ehm, vztahů. Bohužel eh, se vzestupem těchto manželství přes hranice zemí, to znamená i vzestup mezinárodních rozvodů a rozchodů těchto párů. Jestliže dojde tedy k rozdělení rodiny s různými národními státními příslušnostmi jednotlivých rodinných příslušníků, tak tito lidé často žijí pak v různých členských státech. A z toho zase vyplývají obrovské právní potíže týkající se péče o děti a také realizace mm, a také je to otázka mm, toho, kam se jeden z rodičů přestěhuje. Odluka může sebou nést také eh, unesení dítěte někdy. Únosy eh, jsou problém, který je stále závažnější a trpí jim jak rodiče, tak děti. Na úrovni EU jsme při boji proti únosům dětí už učinili eh, velký pokrok. Eh, důležitá právní akta byla odsouhlasena a také jsme rozvinuli důležité politické strategie. Takže eh, Charta základních práv Evropské unie je právně závazná a v té jsou zakotvena práva dítěte a jsou důležitou součástí této charty. V článku 24 se například říká, že dítě má nárok na pravidelné vztahy a přímé kontakty k oběma rodičům. Eh, ledaže by to bylo proti jeho blahu. Tento, tentýž základní princip platí pro další právní instrument, to je právní nařízení o kompetencích a uznávání eh, rozvodů. Eh, toto nařízení vlastně zakládá nárok každého dítěte eh, navazovat a udržovat kontakty s oběma rodiči, tak aby bylo zajištěno, že je, dochází k automatickému uznání návštěvního práva návštěvy v příslušném členském státě. V tomto nařízení se kromě toho hovoří o nezbytnosti dětem poskytnout možnost Eh, přednést, prezentovat stav věci samotné. K tomu ještě eh, další aspekty. Tady je nařízení Hákské úmluvy z 25. listopadu roku 80 o eh, civilně právních aspektech mezinárodních únosů dětí. Tímto to bylo ještě mm, posíleno právně. Ochrana dětí, práv dětí je jednou z hlavních záležitostí, které se věnuje Evropský parlament. V těchto, mm, proto tady máme takového mediátora pro přeshraniční únosy dětí paní místopředsedkyně Evropského parlamentu Roberta Angeliny je za tuto otázku zodpovědná. Úkolem paní Angeliny je e, to e, tady umožnit setkávání, dobrovolné setkávání obou rodičů, přičemž musí být vždy na paměti blaho dítěte. Evropský parlament už předtím v roce 2008 v rámci usnesení e, přednesl konkrétní návrhy pro boj proti mezinárodním únosům. Toto usnesení bylo odezvou na sdělení komise týkající týkající se celoevropské strategie v souvislosti s právy dětí petiční výbor teprve nedávno v parlamentu jako reakci na celou řadu e, přípisů k tomuto tématu e, vypracoval srovnávací studii o zodpovědnosti rodičů, o péči o děti a o vzájemném právu dítě navštěvovat. Mnozí poslanci e, dostávají mnoho mailů, které se týkají právě takovýchto únosů dětí. Jsou to maily nespokojených rodičů, které, kdy se děti dostávají pak před soudy. V studii petičního výboru se poukazuje také na některé problémy, při právní interpretaci nařízení a jsou tady také určité mezery v právním výkladu. A k tomu dnes představíme některé výsledky. Tedy už jsme hodně toho v této oblasti učinili, ale musíme ještě vyvinout další úsilí k tomu, abychom docílili lepší implementace stávajícího práva, abychom uzavřeli tyto existující mezery a abychom konec konců tento nový systém přizpůsobili nově vzniklým rodinným situacím. Přitom bych chtěla pohovořit o neustále rostoucím počtu párů, kteří mají problémy s oplodností. A e, tady existují pak přeshraniční adopce, pro které se rozhodnou, anebo e, uzavírají smlouvy o náhradních matkách. Tyto páry velice často stojí před velkými praktickými a právními problémy, když se jedná o uznávání jejich rodičovství v jiném členském státě. Například e, své děti ani nemohou nahlásit ve škole. A tak například stále znovu existují případy, kdy uznání adopcí eh, v, jedno, jedno, v jednom členském státě nevede k automatickému uznání eh, v jiném státě, anebo je to spojeno s dalšími problémy. A z tohoto důvodu je naším úkolem se postarat o obě strany. Pro rodiče i eh, děti musíme vytvořit právní jistotu. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti za tímto účelem vypracoval studii o adopcích přes hranice zemí. A na výsledky této studie eh, se těšíme, budou nám dnes představeny. Dovolte mi, abych ještě jednou ukázala na problémy eh, přeshraničních smluv týkajících se náhradního mateřství. Aktuální vývoj eh, v oblasti reprodukčního lékařství vedl k celé řadě možných léčebných metod neplodnosti. Tak například páry, ehm, kde se taková léčba nezdaří, se mohou obrátit na ehm, náhradní matku, což by však sebou mohlo nést i právní problémy. Třeba ehm, správné, správné uznání uznání rodičovství, anebo také otázka eh, státní příslušnosti tohoto dítěte. Je naší povinností jako poslanců postavit se těmto novým výzvám a zvažovat další opatření eh, k tomu, abychom odbourali stávající právní nedostatky a bariéry. Teď bych chtěla srdečně poděkovat paní Sonja Beck, která sedí vedle mě, je to členka belgického eh, parlamentu, která nám potom také předloží podstatné výsledky. A kromě toho bych ještě chtěla srdečně eh, poděkovat evropské mediátorce ehm, paní místopředsedkyni eh, Angeliny, která se zabývá otázkou únosu dětí a ta poté zahájí právě další diskuzi. A také srdečně vítám naše řeční, eh, další řečníka, ehm, hned mu předám slovo, ale chtěla bych poprosit, abyste se všichni drželi desetiminutové lhůty, tak abychom na konci měli dostatek času pro diskusi a musím dbát skutečně na to, aby se čas eh, dodržoval. A teď se dostáváme k prvnímu tématu. Aktuální situace při um, uplatňování eh, nového bruselského nařízení, zvláště co se týče eh, dětí a také, také přeshraničního implementace pří, eh, pří, rozsudku. Pan kolega Giomano nám teď představí, pan Romano nám představí studii Rodičovská zodpovědnost, péče o děti a také návštěvy přeshraniční a mm, bude hovořit z pověření Evropského parlamentu. Tuto studii z pověření parlamentu eh, vypracoval, lépe řečeno z pověření Švýcarského institutu. Pane Romano, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Švýcarský institut komparativního práva byl pověřen evropským právem, aby provedl studii, která se týká rodičovské odpovědnosti, péče o děti a právo na přeshraniční styk s dítětem. Tato studie byla vydána v, v Dubnu a je k dispozici online na stránkách parlamentu a vlastně i to je základ tohoto tematického semináře a zde naším hlavním parlamentem eh, v tomto jednání je parlament. Šlo o to udělat bilanci, jaký je pokrok v této věci a také šlo o to i předložit doporučení, jak by se měla věc vyvíjet. A dovolte, abych řekl, jaké jsou výstupy hm, této sondáže této studie. E, nařízení Brusel 2, e, Brusel BIS, e, ten právě se snaží zjednodušit život občanů. To je téma dnešního dne jde o to vyřešit otázku jurisdikce, tedy rozhodného práva, to znamená, je to eh, soud podle obvyklého bydliště dítěte, to i rozhodl Evropský soud v roce 2009, eh, který to definuje jako místo, které znamená, že dítě je tam integrováno do společenského rodinného života. Je to široká koncepce, která je potom eh, konkretizována v daném judikátu. Poku, takže je to jurisdikce se podle obvyklého bydliště a výjimky mohou být, že dojde k převodu soudní eh, příslušnosti a především francouzské a německé soudy eh, zjišťují, že často to některá ze stran navrhuje právě, aby ta eh, jurisdikce. Potom je to tedy lex fori za některých podmínek, které se aplikuje zde, ale ta výjimka je eh, užitečná především, eh, že eh, je to Eh, třeba my zde máme judikát odvolacího soudu z Katovic z roku 2008, kde se hovoří o tom, jak tato výjimka eh, z jurisdikce je velice užitečná. A potom vlastně eh, vzájemné uznávání rozsudku nemusí být předětem žádné procedury, komplikované procedury, to znamená, to soudní rozhodnutí se hned vykonává a zjednodušuje si i exekvátor a to je ve smyslu nařízení 44. Zde i nařízení i navazuje na Hákskou úmluvu z roku 80 a to především ty nejzajímavější aspekty přebírá. A to je, to je otázka eh, konfliktu eh, rozhodnutí, pokud jde o návrat dítěte do druhého státu. Takže zde, když je to rozhodnutí o nevrácení dítěte, to je rozhodnutí, které by mělo být eh, eh, potvrzeno potom a mělo by být vykonatelné na celém území EU. A zde to je to, co i potvrdil Evropský soudní dvůr ve velkých judikátech Arina Dipors a další. Eh, inovace je otázka práva na styk s dítětem. To také musí být certifikováno, osvědčeno a je to okamžitě vykonatelné v Evropě. A takže jaká je judikatura Evropského soudního dvora a národní judikatura jaká byla, eh, pokud je o aplikaci eh, tohoto nařízení Brusel BIS. Ta bilance je pozitivní, až na pár potíží, které vyplývají z národních judikatur, ale není to nic, co by Evropský soud nemohl vyřešit ve své judikatuře, ve své soudní praxi a ta se jeví jako slibná. To nebrání tomu, aby ten systém ochrany eh, rodičovských práv nemohl být vylepšen v několika aspektech. A zde bych uvedl čtyři aspekty. První se týká uznávání. Je třeba konstatovat, že především pokud jde o válku o děti, tak e, ty e, důvody pro odmítnutí uznání jsou četné, a to především podle článku 23. A stačí se podívat třeba na e, judikaturu národních soudů a uvidíme, že ty případy odmítnutí uznat rozsudek druhého státu, že hm, těch je hodně, třeba nedávné rozhodnutí z, e, z Německa, kde se odmítlo uznat italský, e, italský rozsudek jednoho italského soudu z Milána, roz, e, soudce pro dítě. Takže tam ten italský rozsudek byl odmítnut. A takže to je potom otázka konfliktu rozhodnutí. Když nějaký stát odmítl uznat to soudní rozhodnutí druhého státu, tak potom musí rozhodovat znova v té věci a často to jeho rozhodnutí je odlišné, než bylo to první rozhodnutí, které nechtěl uznat a to může mít za důvod eh, mm, eh, špatné eh, no, fungování litis Třeba před pár týdny Evropský soudní dvůr o tomto musel rozhodovat. A tyto konflikty to je něco, co vlastně oklešťuje no, e, budování evropského společného prostoru práva, protože e, děti e, vlastně nemají stejná práva třeba v Německu či ve Francii a, je, a často je to dítě, které vůbec nemá co mluvit do toho svého života. Je to ten rodič, který o něm rozhoduje, pokud je třeba o školní docházku a tak dále a e, jsou to situace, které často jsou v rozporu s lidskými právy, v rozporu s právem přístupu k soudu a je to v rozporu s právem získat jedno rozhodnutí a ne několik konfliktních, kolizních rozhodnutí. A e, k tomuto bodu. Zdá se, že nařízení hodně e, často věc komplikuje. Zde máme dva mechanismy, které bychom mohli doporučit pro řešení situace. Za prvé dnes dopoledne, paní Redinková o tom hovořila, a to rozšířit mechanismus vzájemného uznávání na veškerá rozhodnutí vydaná v oblasti rodičovské odpovědnosti. Povinné uznávání eh, zatím je zde pouze, se to týká těch certifikovaných osvědčených rozhodnutí o právu na styk s dítětem. Pouze toho se to týká, takže jde o to rozšířit tento mechanismus zatím máme zde dva vlastně mechanismy, jednak volný e, pohyb rozhodnutí a zde ale e, často jde o dvě tedy paralelní způsoby rozhodování, třeba o péče o dítě a potom další rozhodování o e, právo na styk. Tam ty režimy, ty mechanismy jsou odlišné. Lze si představit, že bude vytvořen systém, který zatím teď chybí, a to systém řešení kolize mezi rozhodnutími třeba třeba, a to je trochu asi sen, Mohl by taková kolize, když k ní dojde, tak by to řešil, eh, řešil specializovaný senát Evropského soudního dvora, tak jak to máme ve Francii teď, kde máme to přímo zakotveno v, v, eh, v OSŘ. A dále možná, možná spolupráce mezi soudci, pokud jde o rodičovskou zodpovědnost. Mně se zdá, dámy a pánové, že hlavní problém které představují přeshraniční situace, jsou způsobeny tím, že ty, ti rodiče bydlí ve dvou zemích a s oběmi zeměmi má to dítě dostatečný kontakt. A zde je třeba eh, tedy aby tyto kolize ale řešil pouze jeden soud jedné země. A často ti národní soudci zatím nejsou vyzbrojeni, aby mohli mít takový multilaterální pohled na takovéto situace jejich tedy hm, e, prisma e, není nestrané a takže třeba se vyhnout tomu, třeba v takové italsko-německé situaci, to je ta věc Kolombo, které se hodně psalo, tam německý soud, který posuzoval zájem dítěte, tak především hm, se zajímal o ty německé aspekty, e, tedy samozřejmě to je jeho stát, jeho jurisdikce, ale v takovémto případě možná ten soudce obvyklého pobytu Eh, druhého rodiče by také měl mít možnost předložit aspoň své připomínky k tomuto. To znamená vyjádřit se v zájmu dítěte. Podle něj, podle, třeba eh, ten italský soud by to také posuzoval, protože to je podle obvyklého bydliště jurisdikce a to by měl ten německý soud vzít do úvahy, takovéto připomínky. A i když samozřejmě formálně by to byl německý rozsudek, ale svým způsobem by byl italsko-německý to znamená, že by byl vypracován eh, i ve smyslu těch připomínek italského soudu. Je třeba, aby toto řešení ale bylo účinné, efektivní, aby mělo účinky a a, a je třeba k tomu asi i využít tu Evropskou justiční síť. Možná se to jeví jako nereálné doporučení, ale není, protože i nařízení předvídá možnost takovéhoto soudního dialogu a e, zde máme článek 15 například, kdy je možné tu věc postoupit jiné jurisdikci, tak aby došlo ke skutečnému dialogu mezi dvěmi soudy. Druhý návrh, a teď se blížím k závěru, to se týká rozhodného práva. O tom se hodně, hodně mluvilo, o rozhodném právu pro rozvody, pro rodičovskou odpovědnost. Ano, Rozdíly eh, mezi národními legislativy, eh, mezi národními právními řády jsou významné, především pokud jde o rozluku, eh, tedy těch párů, které nejsou sezdány. V německém právu ta matka má výlučnou péči a to i vyplývá z jednoho judikátu z 5.10. tohoto roku tedy od Evropského soudu, který řešil to právo rozhodné pro rozvody. Máme zde i Hákskou úmluvu z roku 96, kde se říká, že soudce aplikuje vlastní právo, ale to úplně není v souladu s vývojem v posledních letech, kde si myslíme, že eh, by eh, eh, bylo užitečné, aby ten rodič mohl určit, které právo je to rozhodné. Samozřejmě musí to být nějak ale právě zakotveno a omezeno. A musí to být vždy v zájmu dítěte. Takže v tom francouzsko-německém případě eh, by to eh, bylo eh, místo podle toho, kde se to dítě narodilo a tam asi by se aplikovalo to francouzské právo, které je více štědré vůči tomu rodiči v případě rozluky či rozchodu toho páru. Takže to je vše, co vyplývá z naší studie, našeho institutu a děkuji za pozornost. Děkuji za tento eh, souhrn, ehm, za studii. Především jsem zaregistrovala, eh, že je tady dosti pozitivní bilance, i když Evropský soudní dvůr nebyl schopen odstranit některé problémy, což mě velice mrzí jako Němku, že eh, německý, německý soud tady hraje toto roli. V podstatě u nás existuje velice, velice hm, hodně zdůrazňujeme hm, hm, mateřskou péči o dítě ale to se má teď změnit, než jdeme k dalšímu pořadu, programu pořadu, tak bych eh, ráda eh, přivítala skupinu návštěvníků eh, z mého kolegy z právního výboru ASTNA. Na, vítám je všechny na návštěvnické tribuně, na našem workshopu a chtěla bych rovnou přejít dále a sice k dalšímu bodu našeho programu a to je přeshraniční vykonávání práva návštěv. Paní Gabriela Toma Tvaroch nám tomu něco poví, je eh, prezidentkou okresního sou, eh, soudu z Josefstadt ve Vídni. Prosím, máte slovo. Děkuji vám srdečně za pozvání. Děkuji i za možnost eh, tady dnes pohovořit před částečně jistě mm, dosti velkým německy hovořícím publikem. Po těchto zajímavých výsledcích, které nám předložila studie, bych se ráda soustředila na jiný aspekt. Aspekt Eh, způsobu eh, zacházení eh, s, s rozhodnutími, jak soudy zacházejí s judikáty, jak je možné uči, účinně zabezpečit styk mezi mm, rodiči a dětmi. Právo tohoto styku je velice citlivá oblast. Je to vlastně výraz základního práva podle článku 8. Je to často hlavně kontakt mezi rodiči a děti. Dětmi. Toto právo je už zakotveno ve vnitrostátní oblasti a je ale těžko prosadit prosaditelné. Tady eh, máme také přeshraniční eh, právo na styk mezi rodiči a dětmi a to sebou nese ještě větší problémy. Hlavním cílem eh, v případě takovýchto dohod především je uznání a účinná implementace vnitrostátních rozhodování Mm, toto se vztahuje na oblast rodinného práva a e, stále více také na e, další legislativu, ale tímto se zatlačuje multilaterální dohody. Cílem, a to tady dále přednesu, je, e, cílem této legislativy je, aby vedle uznávání rozhodnutí eh, by měl roli i vytváření mezinárodních institucí a vznik, vznik nových mechanismů, eh, které budou hrát zprostředkovatelskou roli a budou takovou organizační eh, nápomocí při zajištění práva návštěvy, práva návštěvy přes hranice. V čem je hlavní problém věci, když se bavíme o udržení kontaktu mezi děti a dětmi a rodiči a vůbec, když mluvíme o návštěvách, přesto, že dojde k přesídlení do jiného členského státu. Dovolte mi, abych eh, zaprvé tak trošku nám řekla, jaké právní nástroje eh, máme dosud k dispozici, tak abychom mohli tuto otázku osvětlit. Už se dnes hovořilo o um, Bruselu, nařízení Brusel, Brusel 2, 2a uznávání eh, eh, rodičovské eh, zodpovědnosti, s kterou se tady počítá. Toto se mm, důrazně týká právě návštěv a poskytuje to určité zvláštní záruky, záruky pro tento styk mm, rodičů a dětí. Jako základnu jsme vzali také evropské právo mm, péče o děti a v neposlední řadě jsme tady spolupracovali s Hákskou úmluvou o únosech dětí, jestliže se Eh, jedná konkrétně o mm, tyto únosy dětí a také o právo návštěv. Druhý aspekt, který bych ráda zmínila. Hlavním problémem eh, při řešení mezinárodních případů, a to se ukazuje stále eh, ve větší míře, hlavní problém spočívá v tom, že mezinárodní kompetence by měly být jasně vymezeny. Otázka toho, jaký soud bude zodpovědný, to je jedna otázka která může mm, posloužit lépe k prosazení právního nároku a která mu předchází. Brusel 2a, tedy toto nařízení, eh, zvolilo tuto cestu. Soudní místo má být místo běžného pobytu dítěte, jako takové je stanoveno, a eh, v druhém kroku pak eh, při řádném přesídlení dítěte do jiného státu Evropské unie také udržování um, kontaktů, ehm, alespoň po další ehm, období, ehm, tři měsíce. Proč? Toto slouží tomuto účelu. Soudní místo, eh, které se dosud zabývalo celou toto otázkou, toto by mělo být udrženo i nadále. Eh, dále to slouží eh, dalšímu účelu. Rodiče, kteří jsou oprávněni navštěvovat, by měli dostat možnost Eh, přizpůsobit se změněné situaci a zažádat, eh, a, a tak, aby ji mohli zvládnout. A víte, že eh, při, v případě protiprávního ponechání si dítěte tyto soudy zůstávají zodpovědné ještě dokonce na další rok. Třetí aspekt. Jde tady o vytvoření soudního titulu. Jde o stanovení soudního rozhodnutí, které má být prosazeno v jiné členském státě. A e, v nařízení Brusel 2a e, se také hovoří o e, bruselském titulu návštěv. Tento evropský titul návštěv má velkou záruku v tom, že právě v tomto že rozhodnutí, které padlo právě v tomto členském státě, pokud to odpovídá článku 41, toto právo je okamžitě vykonatelné aniž by eh, se musela k tomu dodávat další vysvětlení a aniž by eh, mohlo být toto uznání eh, napadeno. A dávám tady svému předřečníkovi za pravdu, že soudy to nemají vždycky tak úplně jednoduché v této otázce. Odbourání mm, exekučního eh, postupu znamená vyloučení námitek proti vykonatelnosti rozhodnutí a také kontrola podle Eh, také kontrola, eh, do jaké míry se ten rozsudek vykonává, tady úplně odpadá. Ehm, také eh, celý tento postup ehm, podléhá právu státu, který má toto rozhodnutí vykonat. A jenom tady by mohla platit ehm, námitka ve velice omezené míře. A jenom tehdy by eh, výkon rozhodnutí mohl porušit eh, zákony, které jsou nezbytně důležité pro eh, tento stát. Možnosti výkonu rozhodnutí jako právní prosazení jsou a tím přicházíme k dalšímu problému, Eh, jsou velice rozdílným způsobem upraveny ve všech členských státech. V některých členských státech, jako například v Rakousku, neexistuje žádná možnost nuceného odnětí, nuceného odnětí dítěte, když jsou zmařována eh, práva návštěvy. Dovolte mi, abych uvedla ještě čtvrtý bod, a to je eh, problematika práva styku s dítětem a problematika únosu dětí. Přitom jsme pracovali s různými konstelacemi případů případů. Právo návštěvy eh, rodiče, který zůstal opuštěn po eh, únosu, nebo eh, kontakt s dítětem k tedy po kontakt s dítětem po únosu a také kontakt s osobou, která unesla, anebo je tady další varianta, že tato osoba se zdráhá dítě vrátit, to znamená zabraňování kontaktu a všechny tyto konstelace eh, různých eh, případů nám ukazují eh, problémy, které mají podobnou konstrukci. A co se, co se týče práva na styk s dítětem, tento, toto právo musí být nově upraveno a musí být přizpůsobeno nově vzniklé situaci. Dále musí se zabránit přerušení kontaktu eh, s dítětem, ehm, protože takové přerušení kontaktu je možné jenom, když se učiní nějaké spěšné, neuvážené rozhodnutí. Najednou se tady naskytá další problematika cestovní výdaje, ehm, které vyvstávají, eh, nebo otázka finanční podpory. Ehm, a stále více se musíme eh, zabývat mm, používáním alternativních metod mm, a také mezinárodních mediačních postupů, tak abychom mohli eh, mm, doprovázet tyto kontakty, abychom eh, zabránili přerušování těchto kontaktů a abychom zabránili případným nedorozuměním. A poslední bod, který se týká právě únosu dětí, je tento. Obava rodičů eh, z dalšího únosu eh, je velikou zábranou pro připuštění kontaktu eh, na návštěv. Tento strach existuje dále a my ho musíme utlumit, my ho musíme odbourat a k tomu musíme přijít s novými opatřeními, jako například doprovodné doprovázení těchto kontaktů, které by se dalo nařídit. Jak jsme viděli, tak eh, proto eh, v kompetenci sou, to eh, zůstává to v kompetenci soudců původního členského státu, aby se udržel, aby se udržel tyto, tuto péči ale zároveň tady máme eh, kompetenci eh, v, no, v místě nového pobytu dítěte, tak, aby bylo třeba eh, učinit podmínku předběžného opatření. Dovolte mi, abych ještě pohovořila o této problematice a ilustrovala to na konkrétním případě. Doris Povsek proti Maro Aupago, Rakousko proti Itálii. Rakousko versus Itálie. Evropský soudní dvůr, Evropská unie se 1. července 2010 tímto případem zabývali. Rodiče čtyřletého dítěte žijí v Itálii, nejsou mm, manželé, mají společnou eh, péči o dítě a eh, dojde k rozdělení. Co se stane? Otec se bojí, že dítě přesídlí s matkou jinam. Eh, pokusí mm, se, mm, dojde k judikátu italského soudu a soud právě toto má zakázat. Soud to zakáže, ale k přesídlení dojde přesto a rodiče se eh, odloučí, rozdělí a teď se dostávám právě k tématu eh, přerušení kontaktu k otci. A v otázce toho, co je možné proti tomu učinit. V tomto případě eh, bylo učiněno rozhodnutí italského soudu, eh, kde se nařídila eh, na právo návštěvy. Takovýto, takovýto evropský titul návštěvy, o kterém jsem na začátku mluvila. Bohužel toto právo návštěv je částečně bojkotováno ze strany matky. A teď se dostáváme k druhému problému při takovýchto rozhodováních. Jak je to možné prosadit? Jaké možnosti má eh, druhý rodič, eh, který žije v jiné zemi, eh, tak, aby své právo návštěvy účinně a rychle mohl prosadit. A právě v tomto stádiu by měla existovat možnost eh, rychlých a účinných mezinárodních mediačních postupů, tak aby se zabránilo další škodě a aby nedošlo k dalšímu přerušení kontaktu mezi rodičem a dítětem. Protože vnitrostátní možnosti výkonu takového rozhodnutí často nedostačují a eh, ze zahraničí eh, se to sleduje ještě hůře. Případ, který jsem právě vylíčila, byl po té, co bylo návrat dítěte zamítnuto, tedy italský e, soud e, si vymohl e, návrat tohoto dítěte. Tedy nakonec se dítě dostane zpět do Itálie. A právě tady po tomto návratu a po vyjasnění celé této otázky ze strany italských soudů, kdo v budoucnu má dostat péči o dítě, komu má být přisouzena, tady se naskýtá další e, otázka. Jak bude vypadat zase návštěva e, s, druhou, s druhým rodičem? E, kontakt a návštěva k druhému rodiči, který v tomto případě zůstane v jiné zemi. A toto není eh, a nebude jednoduchá otázka. To se dá v tomto případě už předvídat. Doufám, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že udržení kontaktu eh, k, jinému rodiči v přeshraničních případech mm, mm, sebou přináší jiné a závažnější problémy než prosazování práva návštěv mm, v národních případech. Uznávání a prosazování eh, práva styku eh, dítěte a rodiči by však mělo mít eh, vždy prioritu a to tady v úvodním prohlášení už bylo řečeno. Mluvilo se o základním právu dítěte na kontakt k oběma rodičům. Ještě bych mm, se zasadila za větší mm, použití nástrojů, mezinárodních nástrojů, mediačních nástrojů, e, e, vhodných míst, dále finanční podpora, e, podpoření cestovních výdajů a také rozpracování dalších mm, modalit a tzv. Doprovod, doprovázení návštěv rodičů. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkuji za Eh, tuto prezentaci. Myslím, že je to velice obtížné téma, které asi nikdy pořádně prakticky nevyřešíme. Eh, evropský eh, titul návštěv, který sice je okamžitě vykonatelný, ale potom v některých členských státech přece jenom není realizován žádným způsobem. Toto je, myslím, rozpor sám o sobě. Ale přejdeme hned dalšímu tématu. A to jsou případy únosu dětí nelegální únosy, tedy dětí, eh, Hákská úmluva, k tomu máme dva referující, a sice je to jednak paní Juliane Hirsch, neprávní referentka u Hákské konference v Mezinárodní soukromé právo. Děkuji. Dnes hovořím za eh, Williama Duncana, který je zástupce generálního tajemníka, který bohužel eh, nemohl se dostavit, eh, lituje toho a proto budu hovořit za něj. To je jeho projev. Budu hovořit o protiprávním odejmutí dítěte ve smyslu Hákské umluvy a Bruselu 2 bis. Takže umluva o únosech dětí Hákské konference nyní má 82 smluvních států signatářů a prozatím je to hlavní nástroj zajišťující návrat uneseného dítěte mezi členskými státy. I když samozřejmě fungování tohoto nástroje bylo doplněno i tím nařízením Brussels 2 bis. V tomto smyslu účinek eh, nařízení Brussels, Brusel 2 bis, eh, které eh, stanovuje, že tedy způsob řešení na regionální úrovni, tak nejprve je třeba říci, že stanovuje striktnější podmínky, třeba pokud jde o hákské řízení a jeho délku, pokud jde o to, že i posiluje Eh, postavení příslušných orgánů dané země, daných zemí, eh, ze kterých dítě bylo uneseno. Celá řada signatářů této umluvy z roku 80 roste a také i je významné, že posledním signatářem je Maroko, eh, což je stát islámského práva, a v podstatě jeden z prvních islámských států Euromedu. Další mm, státy připravují se, že přistoupí k umluvě jako Rusko, Singapur, Japonsko, Jižní Korea, Kenia a Filipíny. Jeden z velkých problémů při řešení mezinárodních únosů dítěte, dětí je eh, nalézt lepší způsoby spolupráce se zeměmi islámského práva. Je známé, že celá řada únosů z evropských zemí do Egypta, třeba Libie, Pakistánu nebo zemí Perského zálivu, že to neustále roste. A je třeba tady zlepšit spolupráci s těmito zeměmi, včetně bilaterálních smluv. Je třeba více používat mediaci, jak jsme i slyšeli dnes již několikrát. A také je třeba i eh, Eh, vyvinout větší úsilí eh, v tom smyslu budovat větší důvěru eh, v dotčené právní řády. Máme příklady budování takové důvěry, jako je malcký proces, který zahájila Hákská konference před pěti lety s cílem vytvořit lepší dialog mezi soudci a úředníky stát tu, které jsou signatáři a které nejsou. Je třeba i tedy zmínit další iniciativy hm, v kraji Euromete. Z dlouhodobého horizontu je třeba zajistit, aby zlepšená spolupráce měla silný právní základ, jako je to, co právě vytváří tato úmluva z roku 80 je třeba eh, analyzovat možnost alternativ, jako je mediace. A zde nyní mm, Hákská konference eh, právě v rámci toho malckého procesu se snaží eh, i vytvářet ty struktury mediace v nehákských státech, tak abychom zároveň i posilovali samozřejmě mediaci v hákských státech. A musím říct, že bohužel mediace nemá žádný právní rámec a tudíž je nedostačující. Je zde nebezpečí v případech únosu právě, že e, ta mediace nebo ten mediátor toho, té země toho rodiče, který unesl, tak může tedy mu nahrávat a e, takže není to nějak právně zakotveno, aby ta mediace měla větší podporu. Dále je třeba garantovat, že pokud existují dohody, tak aby se respektovaly v různých právních řádech. A tam, kde nejsou dohody, tak by se to mělo řešit, takovéto kauzy by se měly řešit soudně. Jak tedy eh, podporovat další rozvoj? Za prvé, tím, že budeme eh, budovat vzájemnou úctu a důvěru v právní systémy prostřednictvím různých procesů, jako malcký proces či program Euromed a budeme eh, poskytovat větší příležitosti pro interakci mezi soudci a úředníky dotčených zemí. Zde dovolte, abych zmínila dvě plánované konference, které uspořádá Hakská konference. Jedna bude v Maroku ve spolupráci s evropským programem TIPEX a Eh, potom v Kataru to bude v dubnu 2011, ta první bude v roce 2010. Samozřejmě tady jde o to nadále zlepšovat spolupráci mezi eh, státy prostřednictvím regionálních konferencí. Další důležitá věc, kterou musíme zdůraznit, když se hovoří o eh, podpoře dalšího vývoje, je musíme zdůrazňovat ty společné hodnoty, které jsou i reflektovány v úmluvě o právech dítěte. E, to je důležité, e, protože nám jde o to budovat e, atmosféru důvěry a všechny státy souhlasí s tím, že dítě má základní právo udržovat styk a vztah s oběmi rodiči. A také i v článku 11 eh, se hovoří, v té umluvě se hovoří, že členské státy musí bojovat proti eh, únosům, nezákonným únosům dětí. Jsou zde tedy společné hodnoty a na jejich základě lze eh, zajistit určitý pokrok. Dnes již tato umluva funguje více než čtvrtletí a také i samozřejmě řešily se různé problémy s její aplikací. Dovolte, abych zmínila devět z nich. První. Jak zajistit, že to řízení bude fungovat rychle, efektivně a že ten výkon rozhodnutí bude efektivně účinný. Jak zajistit především v případě domácího násilí, že článek 13 a jeho výjimky se budou správně aplikovat a že návrat vrácení dítěte proběhne za bezpečných podmínek, jak pro dítě, tak pro to, toho rodiče, který ho doprovází. Za třetí, jak e, zachovat e, systematický výklad klíčových principů tohoto nástroje. Za čtvrté, jak zajistit spolupráci a komunikaci mezi ústředními orgány umluvy a by to, e, aby jednali rychle, hladce. Za páté, jak řešit otázku účinného přístupu k řízení na jedné straně, pokud jde o oba rodiče, tedy jak toho rodiče, který unesl ten, a i toho druhého, a jak i mm, respektovat efektivní přístup k řízení v zemi únosu a v zemi, kam se dítě má vrátit. Za šesté, jak i dělat osvětu o aplikaci preventivní strategie, včetně eh, mm, mm, toho společného přístupu k, eh, k přemysťování rodin, potom jak i zajistit správný výkon eh, práv na přeshraniční styk s dítětem, a za osmé, jak zajistit, že soudci v těch 82 signatářských státech budou vyškoleni, jak řešit ty kauzy podle úmluvy. A mm, zde, aby také třeba zajistit, aby mohli i mm, budovat e, vzájemnou důvěru a aby mohli komunikovat společně a společně i díky komunikaci řešit takové společné kauzy. A mm, poslední, možná nejdůležitější věc je, jak i eh, budovat takovou kulturu, která eh, bude eh, tedy upřednostňovat dialog, kontakt, styk. To jsou některé z problémů, které vyplývají z fungování této umluvy a Hákská konference mm, včetně tedy těch globálních a regionálních partnerů, se snaží řešit tyto problémy e, několika způsoby. Dovolte zmínit pár z nich, což je e, rozvíjení takových manuálů, e, takzvaných best practices, které již máme, třeba které se týkají výkonu potom preventivních opatření přeshraničních kontaktů. A nyní máme další manuál o mediaci, na kterém se pracuje. A za druhé, druhé opatření je třeba mm, podporovat výměnu informací, například prostřednictvím eh, databázy jako Inkadak, mm, eh, to je databáze o únosech dětí, mm, kam se vkládají důležitá rozhodnutí v různých jazycích. Potom je třeba schromat statistiky o fungování umluvy a další opatření je třeba rozvíjet i tu mezinárodní hákskou justiční síť dnes již obsahuje 15 soudců. Je třeba eh, pravidelně revidovat eh, úmluvu a eh, je, příští proběhne v červnu 2011. A další téma zajímavé je, hm, zatím jsme v rané fázi debaty, zdali by se neměla doplnit tato úmluva o doplňkový protokol. Já vidím, že čas běží a e, obdrželi jste mm, písemný projev, takže bych vás jenom odkázala na to, že máme ještě další dvě iniciativy, jako je mediace, to je ten manuál k tomu a e, potom bych uzavřela. Problematika únosu dětí je E, problematika, která se zvyšuje i kvůli větší mobilitě a e, často to poškozuje děti. A i to e, poškozuje vztahy mezi dětmi a rodiči. A proto je třeba více se zaměřovat na mezinárodní spolupráci, abychom bojovali proti únosům a mm, abychom podporovali vracení dětí. Hákská konference tedy bude věnovat velké úsilí tomu, aby tato umluva byla účinná a aby účinně chránila děti. Děkuji. Děkuji. Naše další referentka k tomuto tématu je paní Kristina Blacklose. Je to právnička a členka eh, advokátní kanceláře Anglie a Wales. Thank you very much, Madam President, and good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Na rozdíl od kolegů dopoledne, tak já nejsem typickou angličankou, to vás ujišťuji. Jmenuji se Christine Blacklaw, jsem advokátkou v Anglii ve Walesu a já eh, i eh, jsem poradkyní v rámci Law Society. Law Society Anglie a Walesu, to je vlastně naše komora, která zastupuje 144 tisíc advokátů a právníků a máme i zde v Bruselu kancelář, jejímž cílem je zajistit, že naše názory budou zastoupeny u institucí EU a že budeme i ovlivňovat otázky, jako je přístup k justici. A Julie Bateman vede toto oddělení a já jí děkuji za pomoc, kterou nám dává i při přípravě takových konferencí. Od Julian Haš eh, jste slyšeli o únosech ve smyslu Hákské umluvy. Já budu hovořit o evropských nástrojích, tedy eh, Brusel 2 bis. A řeknu vám, jaká jsou ta klíčová ustanovení a vysvětlím, jak je to propojeno s hákským režimem. Také využiji příležitosti, abych se zamyslela eh, nad tím, jak to funguje v mé jurisdikci v Anglii a ve Walesu a jak my praxi řešíme únosy dětí a e, řeknu, kterým oblastem bychom se měli věnovat. Za prvé, co to znamená únosy dětí? Zde existují dvě formy únosu dětí. Buď nezákonné odejmutí, anebo zadržování, tedy, nezá, eh, tedy omezování osobní svobody, což v podstatě je porušením práva na péči o dítě, eh, o kterém bylo rozhodnuto ve, v jurisdikci bydliště. Jako ve všech oblastech rodinného práva, Tyto kauzy jsou velice naléhavé, urgentní, emotivní a e, dotýkají se soukromí lidí. Proto legislativa stanovuje pravidla, aby e, tyto kauzy se řešily rychle a aby ty příslušné orgány, říká se jim ústřední orgány, e, spolupracovaly mezi sebou rychle a chránily práva dítěte. Nařízení Brusel 2 bis má zajistit rychlý návrat dítěte, to znamená, snaží se o efektivní, rychlou spolupráci mezi příslušnými orgány. <clears throat> Nařízení stanovuje velice striktní lhůty, eh, ve kterých se musí ta věc projednat. Jde o to, aby to řízení proběhlo co nejrychleji, aby to bylo ve smyslu toho nejrychlejšího vnitrostátního možného řízení a je tam lhůta 6 týdnů. Tedy ta rychlost to je důležitý eh, fakt. A i to potvrdil Evropský soudní dvůr, který i, i v rámci tedy rozhodnutí o předběžné eh, otázce to potvrdil. I já eh, ve své mm, přednášce zmiňuji některé ty kauzy, ty judikáty, kde se rozhodovalo právě o únosech a také nařízení i zjednodušuje urychluje výkon rozhodnutí. Nařízení i stanovuje, že ta rozhodnutí jsou přímo uznatelná a vykonatelná v jednom členském státě bez nutnosti další registrace či exekvátor, tedy uznávání. A s tím, že samozřejmě musí to eh, rozhodnutí mít u sebe to osvědčení. Když tedy to dítě je uneseno z jednoho státu do druhého, tak soud, ve kterém to dítě mělo obvyklé bydliště, okamžitě eh, Eh, eh, má, rozhoduje a má jurisdikci, eh, i když to dítě již bydlí v jiném státě. Ten druhý stát, tedy ten dožádaný stát, ten bude mít jurisdikci, příslušnost jenom ve dvou specifických případech. A to, když to dítě si Eh, eh, po, eh, požádalo o obvyklé bydliště v té zemi, anebo když se u, u, ukončilo to právo o péči toho prvního rodiče. A já bych chtěla zde říci, že obvyklé bydliště to je ten hraniční určovatel, ale mm, je to něco, je to institut, který posuzuje vnitrostátní národní soud. Potom taková inovace v tom nařízení Brusel 2 bis, Mm, ve srovnání s Hákskou umluvou je, že se rozhoduje v nejlepším eh, zájmu dítěte. To je klíčové. Je tedy eh, důležité si uvědomit, že i se zde hovoří o tom, že musí existovat ústní jednání s dítětem. O tom se ale neříká nic v tom nařízení, neupravuje se to tam, to se eh, řeší podle vnitrostátních procesních předpisech. Tak něco teď k mému státu. My máme zákon z roku 1994, eh, který stanovuje, že únos dítěte je trestným činem, pokud někdo tedy vyveze dítě mm, mimo Spojené království bez souhlasu rodiče nebo osoby, která má dítě v péči. Ústřední orgán v Anglii a ve Walesu, eh, to je Lord Chancellor, ten delegoval tuto pravomoc eh, úřadu pro mezinárodní ochranu dítěte, tak zde bychom měli říci, že my vlastně máme tři jurisdikce ve Spojeném království Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko. A každá ta jurisdikce má jiný právní systém a ani Hákská umluva, ani eh, nařízení Brusel 2 bis Eh, lze používat mezi těmito jurisdikcemi, ale ty případy lze předávat do jiné jurisdikce a zde tedy my ve Skotsku a v Anglii a ve Velsu máme ústřední orgány. Nicméně eh, co se stane, když eh, taková kauza se, eh, když dojde k únosu eh, a dítě je odvezeno do Anglie, Walesu a je mu tam omezena svoboda, to znamená, dítě si požádá o návrat dítěte do vlastní země, požádá se to přes ústřední orgán a ten ústřední orgán tedy předloží tu žádost našemu úřadu na ochranu dítěte, anebo dítě se přímo, pardon, rodič se přímo skontaktuje s naším ústředním orgánem. Pokud jsou splněny požadavky, tak musí se jmenovat specializovaný advokát, který eh, zná podobnou agendu a eh, u nás v Londýně to je takzvaný High Court, což je vlastně obvodní soud, který projednává tuto věc a eh, tam je potřeba, aby to jednání bylo nařízeno velice, velice rychle. Třeba maximum je tam 21 dní. To znamená, soud tedy vlastně má pod kontrolou průběh té věci. Je tam daná lhůta. Pokud ta situace je opačná, to znamená, dítě bylo uneseno ze Spojeného království, tak eh, i ta, ten ta věc je postoupena tomu našemu ústřednímu orgánu na ochranu dítěte, kdy eh, je pověřen ten eh, příslušný právník, který pomáhá vyplnit ty formuláře a e, předloží se to s e, dalšími doklady, včetně překladu, pokud je to nutné, a předloží se to tomu ústřednímu orgánu té země, kam bylo dítě uneseno, s tím, že náš úřad na ochranu dítěte má pod kontrolou projednání té věci a také i radí tomu žadateli o e, náležitostech anglického práva, tak aby to úspěšně bylo vyřešeno. Závěrem. Nařízení Brusel 2 bis je velké procesní vylepšení pro členské státy, protože doplňuje ustanovení Hákské konference. Klíčová oblast, kde došlo k inovaci, je, že se stanovují striktní lhůty je zde princip, že se musí jednat v nejlepším zájmu dítěte. To je základ pro rozhodování. Dále jsou zde specifická ustanovení o slyšení dítěte, o ústním jednání. Minimalizují se důvody pro odmítnutí návratu. A dále soud nemůže odmítnout vrátit dítě, leda, že by ta osoba, která ho má vrátit, e, e, sama neměla možnost být vyslyšena. A Evropský soudní dvůr Eh, eh, také i ale poukazuje na to, že jsou zde určité problémy ve své judikatuře. A já bych zde zmínila tři oblasti, oblasti eh, které by se měly zrevidovat v roce 2012. Za prvé nedostatek definice obvyklého bydliště. Za druhé je to otázka, kdo má právo na péči a především, když jde o druhá družku, tedy nebyly se zdáni. A potom otázka určení jurisdikce, tedy rozhodného práva. Zde si myslím, že tady lze hodně zlepšit v těchto aspektech. A možná dovolte ještě poslední doporučení. A to je komplexní školení a osvěta o těchto ustanoveních a mělo by to být určeno všem praktikům, všem odborníkům práva, aby se toto nařízení aplikovalo účinně, dobře, rychle. Já myslím, že to je dobrá investice, která by se měla podniknout v rámci vzdělávání právníků v EU. Děkuji. Ano, děkuji i za krátké informace o situaci ve vaší eh, zemi. A také, eh, co se týče definice eh, běžného pobytu, to je, myslím, vůbec věc, která už se táhne jako červená nit různými návrhy na řízeními, protože jsme se nebyli zatím schopni shodnout na nějakém definici, takže to často bývá otevřená otázka a přenechává se to na rozhodnutí českých států. A teď ochrana dětí při soudních řízeních a sice slyšení dítěte a o tom nám řekne něco paní právnička Miara Sjörgren, Doufám, že jsem správně vyslovila její příjmení. Je právničkou a členkou švédského advokátní asociace. Uh, Děkuji. Jako předešlá řečnice eh, jsem rovněž praktikující eh, právnička, pocházím ze Švédska a byla jsem požádala, aby, požádána, aby se podívala na otázku ochrany dětí v soudních řízeních eh, v, v členských státech. Dovolte mi, abych eh, začala eh, tím, že řeknu pár slov o Evropské úmluvě o vykonávání práv eh, dětí, která byla odsouhlasena ve Štrasburku v roce 1996 25. ledna. Tato dohoda uznává to, že dětem by měla být poskytnuta relevantní informace, která umožní výkon práv a to v jejich nejlepším zájmu. Eh, dále se věnovala péče eh, na eh, názorům dětí a také důležitosti rodičovské role při ochraně a posilování těchto práv a nejlepších zájmů dětí. Členské státy eh, byly rovněž požádány, aby napomohly v takové ochraně ehm, podpoře těchto práv. A konečně je žádoucí, aby rodiny se pokoušely dosáhnout dohody ještě než eh, se začne se soudním ehm, řízením. Eh, předešlá řečnice mluvila o mediaci a mohu se zmínit pouze o tom, že ve Švédsku máme institut, který se nazývá ehm, kooperační rozhovory, které jsou používány v rodinách, které plánují rozvod um, a, e, nebo řízení ve věci péče o děti. A tyto tzv. kooperační rozhovory často vedou k um, uzavření dohody. Nařízení Brusel 2 um, také posiluje tyto nařízení, neboli Brusel 2, e, to se týká všech dětí, které se účastní řízení a také se tady dále rozpracovává, e, také mluví se o přáních dítěte a e, to byla závažná změna ve srovnání s mm, nařízením Brusel 2. E, e, když jsem se tak pohlídla po různých státech a jejich legislativách, tak jsem zjistila, že práva dětí jsou vyslyšena a chráněna ve členských státech ale jsou chráněna a vyslyšena sice, ale jsou tady ještě zásadní rozdíly v jednotlivých nařízeních ve zvládání toho, nebo v řešení toho, jak jsou vyslyšena tato práva a jak jsou brána eh, v, ohle, v potaz došlo ke změnám a byly to změny eh, závažné, hlavně co se eh, týče dětí, které se účastní soudních řízení a také způsobu, jak jsou děti zastupovány a jak jsou jejich názory zvažovány. Ehm, ale zase ehm, musím říci, že se ještě toho musí hodně udělat. Většina členských států má nástroje pro ochranu práv dětí při řízeních, ovšem e, jsou tady různé způsoby, jak tato ehm, práva chránit a e, jsou tady takové rozdíly, že by měly být prošetřeny e, trošku blíže a k tomu se ještě vrátím. Je zapotřebí eh, konkrétnějších vodítek k tomu, abychom zjistili, jak ochránit práva dětí eh, při eh, soudních řízeních. Mm, musíme najít podobnější nástroje v členských státech a také nařízení, jak vyslyšet práva dětí. V některých členských státech Eh, mohou být děti eh, vyslyšeny jako svědci, a to jak v eh, civilních, tak trestně právních záležitostech v určitém věku. A v jiných zemích, no, no státech jsou soudy velice váhavé a zdráhají se vůbec děti vyslyšet. V některých státech děti musí být vyslyšeny soudcem přímo v určitém věku, zatímco jsou jiné státy, kdy vyslyšeny nemohou být vůbec. Děti mohou být stranami eh, eh, eh, takovýchto občanských zřízení, když se týká, případ, když se týká případu únosu nebo péče o děti. A samozřejmě by jejich hlas měl být vyslyšen a vzat na vědomí. Jak je toto implementováno? Toto, tady existují mezi členskými státy skutečně rozdíly. Je tady také ještě něco, na co bychom se měli podívat. Měli bychom to sledovat trošku intenzivněji jsou nejrůznější způsoby, jak vyslyšet dítě, jak již bylo řečeno. Může to být přes rodiče nebo odborníky nebo sociální pracovníky. Tyto, e, tyto lidé jsou jmenováni nebo vybráni sociálními službami a kvalita e, takzvaných těchto osob není vždycky stejná, ale určitě je velice důležitá. V některých státech může být tento hlas vyslyšen třeba přes psychologa dětského nebo jiného odborníka. Jak jsem už řekla, v některých státech soudce vyslýchá dítě přímo, někdy sám, ale někdy společně s psychologem dětským a nebo s odborníkem. V jiných státech může být dítě e, vyslyšeno, i když je velice malé. Existují i příklady dětí, kde jsou děti vyslyšeny, i když jim nebylo víc než 7 nebo 8 let let. Eh, velmi zřídka, kdy je dítě zastupováno ehm, eh, separátně. Ehm, myslím, že bychom se na tuto otázku měli podívat ještě eh, blíže. Může to být nevýhodou. Jestliže je dítě třeba vyslyšeno mm, podle Brusel 2, tak je běžné, že názory dětí jsou pak postoupeny, jsou vyšeny rodiči a nebo nezávislým odborníkem. A většina členských států bere práva dětí a ochranu dětí vážně. Existuje jeden stát, který má v úmyslu eh, organizovat dokonce referendum v otázce ochrany dětí a chce navrhnout posílení ochrany dětí, eh, když jde o eh, převzetí péče o dítě nebo přístup k soudnímu řízení a podobně. A Mm, existuje tady společný, společné mm, povědomí toho, že vyváženost práv dětí a e, práv rodiny e, by mělo být ještě více, e, by mělo být ještě větší tato rovnováha. Moje země, Švédsko, uznává Evropskou úmluvu o právech dětí, ale Ehm, zatím učinila jenom poznámky v některých legislativních ehm, aktech. Teď existuje ehm, možnost, velká možnost, eh, že se objeví v nejbližší době návrhy, aby se umlava stala součástí švédské legislativy, což by zcela jistě eh, posílilo eh, práva dětí. Jak jsem už řekla, každý členský stát Eh, poskytuje eh, dítěti eh, právo vyjádřit své, svůj hlas, svůj stanovisko během soudního řízení, ale způsob, jak je dítě slyšeno a jak je vzáno za to na, na vědomí to, to, tento hlas dítěte, to se liší soud od soudu. V realitě právo vyjádřit svou vůli není vždycky vykonáváno. Například mm, ve britské studii Eh, se říká, že skoro tři čtvrtiny profesionálů konstatovalo, mm, že eh, dítě by nemělo být mm, vyslýcháno v rámci soudního procesu. Také výzkum v Německu nám ukázal, eh, že pokud nebyla vyřešena otázka péče o dítě, 85% soudců nechtělo, aby děti byly začleněny vůbec do soudního řízení. Jako svědci v Itálii zase soudci dělají interview s dětmi přímo, víc jak 2,5% případů a ve Švédsku děti nejsou vyslyšeny Eh, vůbec žádoucím způsobem. Většina států eh, chce, aby práva dětí byla vykonávána, ale v realitě vlastně eh, děti nemohou být zastupovány někdy v 1,6% v Německu a ve Británii je to do 10% případů. V skutečnosti existují metody, jak vyslechnout hlas dětí, toto musí být ještě proskománo pečlivěji. Na, řekla bych, že bychom se měli blížeji podívat eh, na nástroj toho, jak vyslyšet eh, děti. Potřebujeme taková vodítka, abychom zjistili, jak eh, děti vyslyšet. A také si myslím, že jsme tady mluvili už předtím o mediacích a mediátoři, těch je zapotřebí, ale také takzvaní mm, mm, reportéři nebo lidé, kteří zastupují děti, kteří potřebují určité vodítko a pomoc, jinak bude existovat existovat stále hodně rozdílů mezi členskými státy. A konečně jsem se také věnovala definici a někteří eh, další řečníci se o tom již zmiňovali, a sice potřeba eh, konkrétnějších definicí, například běžného eh, pobytu dětí nebo péče o děti, rodičovská zodpovědnost. Mluvíme tady o těchto věcech, ale e, e, věřím, myslím si, že e, různé, věci, různé země si pod tím představují různé věci, když tyto definice vyslovují. Takže je tady zapotřebí si definice sjednotit. Děkuji. Ano, děkuji. Myslím si, že eh, to byl dobrý návrh, hm, aby všechny členské státy eh, předložili příkladné vodítka, takové směry toho, jak děti vyslyšet. Dostáváme se k dalšímu tématu a to je uznávání rodičovské zodpovědnosti, biologické rodičovství proti právnímu eh, rodičovství, například vzájemné uznávání smluv náhradní, s náhradními matkami. Tady právní situace v různých státech je velice rozdílná, protože jsou tady určité morální představy, které hrají svou roli jak jak vypadá aktuální stav v jednotlivých členských státech. Je tady potřeba ještě jednat na úrovni EU. A k tomu nám něco řekne paní Velina Todorová, je mm, profesorkou na Bulharské akademii věd. Prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Moje přednáška chce poukázat na složitou situaci vnitrostátního hmotného práva o náhradní mateřství a chce se podívat i eh, na eh, mezinárodní aspekty soukromého práva v případě těchto dohod. Mě není pochyb o tom, že eh, pokrok v reprodukční medicíně volný pohyb osob a mm, uznávání práv dítěte, to samozřejmě mm, mm, hodně spochybňuje ten tradiční pojem rodičovství. Nedávno i má se za to, že rodičovství eh, eh, znamená genetický vztah mezi rodičem a dítětem. To je tradiční, ale teď máme čím dál více dárců a eh, zde Mm, tedy jsou nové formy, jak uznat eh, rodičovství eh, a jsou to vztahy, které jsou stejně, eh, na stejné úrovni jako biologické rodičovství. Dnešní technologie umožňuje, že dítě se narodí bez genetického vztahu s rodičem a někdy i v důsledku smluvního vztahu mezi dospělými osobami, to jsou ty smlouvy o náhradní mateřství což eh, dává eh, vzniknout eh, řadě dilemat. O tom se hodně diskutuje v akademické literatuře a i v hm, v politických debatách je to téma. To je, když jedna, dítě, jedna žena donese to dítě pro jinou ženu a potom to dítě se jí předá té druhé ženě. A zde je to tedy na základě smluvního vztahu, ale jsou zde právní problémy, které vznikají v praxi a je jich hodně. Třeba jak stanovit to rodičovství, do jaké míry regulovat lékařskou praxi tohoto typu, jak řešit ty komerční aspekty těchto smluv. Blaho dítěte, které se narodí z takové smlouvy, to je jiná věc, možná ta nejdůležitější věc přeshraniční smlouvy e, jsou ještě více problematické, pokud jde potom o statut toho dítěte, jeho identitu a práva. E, e, rodinné právo členských států to řeší různě pouze dva z členských států explicitně to legalizují. Je to Řecko a Spojené království. Ty, i když aplikují se tam odlišné koncepce, sedm členských států zakazuje tuto praxi a zbytek států nemá na to právní úpravu, ale některé jsou spíše permisivní, jiné spíše restriktivní. A mm, i restriktivně se chovají některé státy, což znamená, že potom často ty osoby se obracejí za hranice. Samozřejmě ta pravidla řeší tyto smlouvy odlišně, ale obecný přístup je, že to e, právní rodičovství není založeno automaticky takovouto smlouvou o náhradním rodičovství. A to znamená, že ta osoba nezíská žádný rodičovský statut na takové dítě, což znamená, že ty dohody o náhradě mateřství nejsou vykonatelné pak. A e, jde o to, že ta náhradní matka, která v každém členském státě, kromě Řecka, se považuje za tu legální matku, e, e, protože porodila dítě, tak ta nemůže být vázána žádným smluvním vztahem, aby to dítě předala. Musí to být na ní, ta konečná volba, zdali to dítě předá nebo ne. A to zákonné rodičovství je vytvořeno pouze podle zákona může být vytvořeno, ale ne podle nějaké smlouvy. Hodnota, platnost takových eh, dohod je v tom, že potom vlastně to použije jako informaci ten soud, který rozhoduje o zákonem rodičovství. A zde hm, to zákon rodičovství může vzniknout prostřednictvím osvojení a nebo rodičovského příkazu pouze takto může ten soud rozhodnout. Po osvojení se vydá eh, eh, nový rodný list eh, s těmi novými rodiči, ale pouze v Řecku je možné, aby ten soud rozhodl ještě před porodem, aby rozhodl tedy o tom rodičovství, a což vede k automatickém uznání rodičovství té zamýšlené matky, která potom figuruje v tom listu. A ty jde o to, že eh, taková, eh, takové náhradní rodičovství musí být eh, právně upraveno a nesmí to být pouze ponecháno na komerční praxi. A Belgie a Nizozemsko tedy mm, toto nechává prověřovat úřadem na ochranu dítěte s tím, že finální rozhodnutí leží na soudu. A zde v podstatě to náhradní mateřství hodně je podobno, podobno osvojení. Pokud jde o ty mezinárodní smlouvy, to je eh, jev, eh, který zatím nebyl hodně zanalizován, pouze nedávno byla vydána studie o soukromoprávních aspektech, ta má být dokončena, pardon, v roce 2012 byla zadána, ale nicméně je zde potřeba jednat. Proč? Poněvadž to má velké dopady na e, statut toho dítěte i těch osob s tím spojených. Já e, zde chci poukázat na problematiku přeshraničních smluv o náhradě mateřství. Často tam mohou být občané třeba ze Spojeného království Belgie, Nizozemská, které uzavřely takovouto dohodu ve Spojených státech, třeba v Minnesotě či v Kalifornii, nebo na Ukrajině či v Indii a tam existují velice liberální předpisy. V tom britském případě, který existoval, tak soud neuznal ten ukrajinský rodný list, protože to je v rozporu se vnitrostátním právem, poněvadž ve Spojeném království, i když ve Spojeném království je to legální, tak eh, eh, zde soud okamžitě rozhodl o rodičovství. Stejně rozhodli španělské soudy, nizozemské soudy, které takto neuznali eh, ten eh, zahraniční rodný list, údajně, že to je v rozporu s veřejným pořádkem, ale jenom ve Francii ten soud ten eh, posoudil ten americký rozsudek vydaný před narozením dítěte a podle toho uznal ten cizí rozsudek na tomto základě. Každý z těchto soudů řešil tedy mezinárodní smlouvy tohoto typu, ale aplikoval svůj vlastní zákon o mezinárodním právu soukromém a podle toho řešil ten rodný list, tedy statut toho dítěte. Ale v žádném případě se ne, v tom eh, původním eh, rodném listu neobjevilo eh, to jméno toho, té osoby, která si zadala vlastně to náhradní rodičovství, toho objednatele a e, e, vlastně e, tím přišli o status rodiče a vlastně ta osoba, to dítě potom by bylo jako bez rodičů a bez státní příslušnosti. Muselo by se dostat do nějaké veřejné péče. A zde panuje kolem toho, jak vidíte, hodně nejistoty, především pro ty osoby dospělé, které Eh, navazovaly tyto vztahy. A mm, je třeba tedy eh, zde mít určitou ochranu dítěte. Nedávno eh, to zákonné rodičovství na základě takové smlouvy bylo uznáno jako aspekt mezinárodního rodinného práva, ale zatím žádný mezinárodní nástroj neobsahuje konkrétní ustanovení, která by to regulovala, upravovala. A vzhledem k tomu, že zde existují různá řešení v jednotlivých státech, úplný zákaz až velice liberální přístup, tak hm, proto bychom měli jednat mezinárodně a stanovit společné standardy, jak eh, pro hmotné právo, eh, zatím eh, i pro hm, mezinárodní právo soukromé, které by upravovalo rodičovství po takovýchto smlouvách. A možná by bylo třeba mít i nové nařízení o vzájemném uznávání rodných listů a rozsudků v těchto věcech. Již mm, v některých oblastech rodinného práva máme takovýto systém tedy e, vzájemného uznávání ve smyslu Bruselu 2 bis a zde tedy se hovoří o vzájemném uznávání jednak rozsudku i veřejných listin, ale nařízení Brusel 2 bis se nevztahuje na uznávání rodičovství či jeho popření a e, vzájemné uznávání jako princip nemůže být přeneseno automaticky na vzájemné uznávání veřejných listin, jako jsou rodné listy. A další důležitá věc. Přeshraniční smlouvy o náhradním rodičovství, to je globální věc E, to není pouze evropský jev a právě proto jakékoliv kroky na evropské úrovni by nestačily, abychom dospěli ke kýženému výsledku. V tomto kontextu by mohlo být další řešení a to znamená sladit úsilí na úrovni Evropské unie a Hákské konference mezinárodně práva soukromého a ubírat se dvěmi směry. Za prvé prostudovat povahu, rozsah těchto přeshraničních eh, smluv, jaké jsou zkušenosti a potom hm, přijmout mezinárodní úmluvu o aspektech, mezinárodních aspektech takovýchto dohod o náhradním rodičovství podle eh, modelu Hákské úmluvy o mezinárodních adopcích, tak abychom zajistili právní jistotu a předvídatelnost eh, rozhodnutí o rodičovství, aby se e, vyřešily ty spory vyplývající z toho, jako je prodej e, dětí či vykořišťování, zneužívání žen. Děkuji. Poděkuji. Tady právníci pokulhávají mm, za mm, skutečnou situací. Určitě nechceme, aby děti byly bez státní příslušnosti, aby museli dáv, být dávány do veřejné péče poté, co jejich mm, rodiče na sebe vzali takové břemeno. Teď se dostáváme k dalšímu tématu vzájemného uznávání přeshraničních adopcí. Jak vypadá současná situace v členských státech, jestli ještě potřeba jednat na evropské úrovni, například při zavádění společného eh, osvědčení o adopci, jestli je tady nějaká potřeba evropské adopční politiky. Eh, tady Evropský parlament zadal studii a paní Rafaela Preliasko je právnička a manažerka projektu na Institutu pro podporu mm, prosazování práv dětí a ta sestavila tuto studii pro Evropský parlament a teď nám o tom něco řekne. Děkuji. Děkuji. Děkuji za to, že jsme dostali příležitost um, eh, jednak um, eh, vypracovat tu studii a eh, teď ji prezentovat na této důležité akci. Hlavním účelem této studie nebo výzkumu je návrh komparativní analýzy různých přístupů zemí a národních systémů s cílem vytvořit aktualizované databázy znalostí a informací, tak abychom mohli formulovat politiku a lépe ji vyhodnocovat. Přitom bereme v úvahu dopad toho, že taková, dopad takovéto politiky, kterou může mít v různých eh, evropských státech. Podle eh, výsledků tohoto výzkumu na straně jedné a eh, také systémy pro ochranu dětí na straně druhé. Soustředím se hlavně na soudní Um, nebo jurisdikční aspekty, um, um, národní politika a analýza těchto národních politik, tak jak byla uh, rozpracována, tak abychom našli jakýsi sjednocující prvek v legislativě, která funguje a také hlavní otázky, které se objevují ve různých zemích s ohledem na postupy při adopci. Zároveň jsme se snažili identifikovat hlavní regulační otázky a oblasti konfliktů, uh, kde se stále hledají společnosti společná řešení, která bychom měli navrhovat. Za prvé, musíme zdůraznit to, že komparativní analýza ehm, ve státech Evropské unie ukázala různé zkušenosti a ukazuje nám, jak hluboké jsou některé rozdíly mezi státy. Tyto rozdíly jsou někdy velice eh, příkré, protože jsou tady různé národní praxe, různé národní služby a role, kterou hrají národní zákonodárci, je velice rozdílná, stejně tak jako role některých ústředních orgánů. Co se týká řízení adopčního a také dopadů těchto příkazů v evropských zemích, většina zemí EU e, v tomto výzkumu prohlásila, že e, tady nejsou žádné významné rozdíly, když se podíváme na statut adopčního řízení mezi občany evropské země a cizími státními příslušníky, kteří pobývají ve stejné zemi. Obecně řečeno, eh, můžeme konstatovat, že občanství adoptivních rodičů není předpokladem, eh, co se týče aplikace eh, práva ve v konkrétní zemi. Rodiče musí mít jenom jakési právní místo pobytu v této zemi, v této zemi EU. Umluva o adopcích tady toto probíhá automaticky jenom eh, v zemích, které přistoupily k Hákské úmluvě. Jestliže si občané Evropské unie, kteří pobývají v jiné evropské zemi, adoptují dítě, tak e, takovéto dítě okamžitě dostane stejné e, občanství, e, jako ho měli rodiče v této zemi Evropské unie. Jestliže země jeho běžného, jejich běžného pobytu podepsala právě toto úmluvu o mezinárodních adopcích. A adopce je pak provázena takovým osvědčením o konformitě, které je poskytnuto pod hlavičkou článku 23 stejné úmluvy. Adopce a přiadopční příkaz je zaznamenán v, v, v rejstřících národních tak, aby dítě mohlo získat stejné občanství jako jeho adoptivní rodiče. Ehm, jinak ehm, při adopční ehm, příkazy musí být obecně uznány eh, eh, soudy, soudními místy a nebo administrativními eh, úřady. A pak je tady základním předpokladem pro toto uznání adopce v zahraničí. To znamená, že zahraniční adopce je v souladu zcela s interními právními principy v takovémto případě adopce. Ale některé země Evropské Evropské unie počítají s tím, že jestliže je, dojde k um, adopci eh, v, v právu, které je v souladu s jiným právem, tak toto adopční právo nemusí mít stejný dopad, jako kdyby to bylo eh, v rámci vlastní jurisdikce. Například adopce může být považována za jedno, jednoduchou, adop, za jednoduchou adopci. Eh, ve zprávě tady podtrhujeme, eh, že existuje celá řada řešení, která jsou zacílená na to, abychom regulovali eh, tuto konkrétní otázku eh, s nějakou závaznou platností a měli bychom se vyvinout větší úsilí, to znamená, jestliže budeme přemýšlet o možných úpravách, které by mohly být učiněny do budoucna, Eh, tak zaprvé doporučujeme, abychom zjednodušili a skoordinovali všechny stávající opatření v této oblasti, tak aby mohla vzniknout evropská strategie, eh, která by už neomezovala mm, eh, mm, některé opatření v této úmlavě, ale mohlo by to být otevřeno ostatním mezinárodním nástrojům, které se zabývají také právě dětí. A e, v tomto ohledu by stálo e, za to, kdybychom, e, se, kdybychom sledovali tendenci, která již byla schválena. Jde tady o uh, Existují tady plány, které jsou zaměřeny na zvláštní cíle a opatření jako uznávání mezinárodních úmluv a um, Eh, dále jde o vytvoření různých monitorovacích mechanismů a také o dohled nad různými iniciativami, také o správné umístěvání zdrojů, posilování politických kroků a aktivit, které jsou zacíleny na to, aby vzniklo větší povědomí mezi veřejností o ochraně eh, dětí a otázkách s tím spojených a zvláště otázce adopce. A e, zvláště e, co se týče komise, komise a vůbec e, příkazu spojených s adopcí, tam, kde jsou tyto osoby zač, začleněny do adopčního řízení, je zapotřebí najít společná řešení, tak abychom zajistili přímé uznávání a vzájemné uznávání adopcí v evropských zemích ať už eh, eh, to bylo ratifikováno v úmluvě 1993 o mezinárodní adopci s podmínkou, eh, že jsou uznány principy a že budou zachovány a obhájeny nejlepší zájmy dítěte. Takže v současné době závěrem může být toto protože není zapotřebí kodifikovat nová právní pravidla, ale je důležité, aby se rozpracovaly nástroje a abychom ověřili, do jaké míry e, oblast soukromého práva toto pokrývá, v které často základní práva bývají v sázce, do jaké míry toto může být ovlivněno společnou evropskou politikou. Takže e, e, navrhl jsem, byl navržen dokument o právech adopčních a zvláště se jedná eh, o právo mezinárodní adopci v rámci EU. Eh, toto eh, by mohlo vyplynout, ehm, z toho by mohlo vyplynout taková doporučení, a která by obohatila stávající pravidla a tak bychom mohli zajistit principy, kterými by pak legislativy všech členských států mohly pracovat a byly v souladu. Tyto, tento dokument by měl zvýšit, by měl povědomí o tomto a měli by mohly vzniknout sdílené politiky. Nepřítomnost eh, legislativních kompetencí v Evropské unie je určitě něčím velice důležitým, ale eh, není to jedinou klíčovou otázkou a proto si myslíme, že prvním krokem, eh, jak toto zlepšit, je vytvořit společný referenční rámec. Více detailů, detailní analýz na k těmto konkrétním otázkám najdete ve zprávě. Jak e, víte, tak si to můžete e, stáhnout také na webové stránce Evropského parlamentu a také na webové stránce e, příslušného našeho institutu. Děkuji za pozornost. Ja, Děkuji vám eh, za tuto přednášku. Ehm, určitě bude zapotřebí postupovat jinak. Než se dostaneme k diskusi s příslušníky nebo zástupci národních parlamentů, tak bych chtěla eh, pozdravit paní místopředsedkyni Angeliny, naši evropskou mediátorku na oblast únosů dětí. Chtěla bych jí eh, předat slovo, tak aby nám řekla něco o její práci. Děkuji. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, organizátorům za eh, tento seminář a já se omezím na to, že eh, vám představím můj úkol. Jsem mediátorka Evropského parlamentu pro případy únosu mladistvých. Chci zdůraznit nejprve, že Evropský parlament eh, vlastně je první institucí Unie, která pochopila, že s volným pohybem osob hm, také i dojde k navýšení eh, těch různých smíšených rodin se všemi pozitivními důsledky, ale také i s celou řadou problémů na eh, mezinárodní úrovni v případě rozvodu či rozchodu rozluky. Evropský parlament tedy vytvořil úřad mediátora pro mezinárodní únosy již v roce 87. Je to iniciativa, mm, která je chválihodná, vzhledem k tomu, že, vzhledem k tomu, že dnes, mm, nebo tehdy ještě jsme byli Evropské hospodářské společenství pouze a e, tehdy ještě vůbec e, se nehovořilo o nějaké kompetenci v oblasti spolupráce v občanskoprávních věcech. A mm, jde tedy o významnou iniciativu, protože teď vlastně vidíme podle údajů, jak tento jev je velký. Evropská komise před pár měsíci nám sdělila, že každý rok v Evropě eh, je to asi 300 tisíc eh, smíšených sňatků, které se uzavírají, tedy jde o významný objem. A i zároveň Evropská komise v roce 2012 předloží zprávu a statistiky o aplikaci o tom, jak členské státy aplikují eh, nařízení z roku 2002, takzvaný Brusel 2. A mm, bude to zpráva, která rovněž i bude hovořit o počtu mezinárodních únosů mladistvých. Eh, je to jev, který roste a mimo jiné, teď abych se vrátila k roli mediace, mediátora, tak Evropský parlament již tedy v roce 87 eh, eh, přijal tento nástroj mediátora, tedy možnost alternativního řešení případů, sporů, tam, kde je možné eh, dosáhnout schody mezi rodiči, mezi tedy dospělými osobami, rodiči, a e, i dnes o tom zde jsme hovořili a i vlastně samotný stokholmský program z roku 2009 e, také i nám dává jasné indicie jak se má postupovat eh, v těchto oblastech, protože stokholmský program jasně říká, že je třeba zvýšit eh, posílenou spolupráci v tomto sektoru, tedy posílenou spolupráci mezi členskými státy a potom také konkrétně hovoří o mediaci eh, v rodinných sporech na mezinárodní úrovni a tam se i říká, že pokud jde o únosy, dětí jedním z rodičů, tak je třeba přijmout a využívat efektivně eh, stávající nástroje, ale kromě toho proskoumat možnost eh, vytvořit eh, institut mediace v rodinných sporech na mezinárodní úrovni s tím, že je třeba se inspirovat i zavedenými postupy v členských státech. Tak to je k mediaci. Jak vidíte, je to užitečný institut, který určitě ještě se bude do budoucna nějak kodifikovat. Tak to je vše, co se týče tohoto. A teď, co dělá Evropský parlament? Ten využívá tento úřad mediátora, aby mohl vyslechnout všechny občany, eh, a to dobrovolně, kteří se chtějí dohodnout. Eh, my většinou dostaneme návrhy od eh, obou rodičů, a s tím, že mm, vždycky bereme do úvahy především zájem dítěte a snažíme se, aby se dohodli. A mm, zde, tam, kde to jde, tak se snažíme o dohodu, vyjednat dohodu, tak abychom i e, mm, e, se vyhnuli nějakému emotivnímu stresu mezi nimi, což by a zároveň tedy chceme i se vyhnout těm byrokratickým průtahům. Je jasné, že to, co děláme my zde, tak to je hm, vlastně velká inovace, protože eh, de facto neexistuje žádná skutečná definice mediace. Eh, ve stávající evropské legislativě. A to, co dělá Evropský parlament, když se na nás rodiče obrátí, tak my eh, tedy eh, poskytujeme informace, také i máme k, k dispozici experty, poskytujeme psychologickou podporu, poradenství a samozřejmě máme svá omezení, protože eh, právě neexistuje jasná definice eh, mediace a při výkonu našich eh, úkolů, tak od samého začátku informujeme rodiče, že ta jejich případná dohoda je nebo bude dobrovolná a že Eh, potom pro její výkon musí použít eh, příslušné orgány podle eh, předpisů daných členských států. Samozřejmě, my vždycky specifikujeme od samého počátku, jaká je naše případná role, jaké jsou naše kompetence a jejich limitace. Jaké jsou tedy kompetence mediátora a našich znalců my proto jsme vypracovali takový eh, kodex, eh, podle kterého jedná náš mediátor v případě těchto únosů. A zde my se odkazujeme na směrnici 2852 a na její definice a instituty, protože podle nás to je jediný náš referenční nástroj tedy jediný legislativní referenční nástroj. Závěrem bych řekla, že právě na základě stokholmského programu by bylo užitečné posílit tento institut mediace a e, moje přání nebo moje otázka, kterou já kladu kompetentním komisařům, je, zdali by nebylo užitečné, aby Evropská unie přijala definici, nebo jak bych to nazvala, nějaký legislativní, tedy kodifikovaný nástroj pro mezinárodní mediaci v rodinných sporech. Tedy přijmou takovou ad hoc definici e, tohoto institutu. Právě proto, aby tento institut měl svůj právní rámec, který by eh, vzal do úvahy eh, všechny aspekty této delikátní věci. Eh, vím, že v lednu či v únoru, mm, tedy na začátku příštího roku, Evropská komise, respektive paní komisařka Redingová, předloží celou řadu návrhů týkající se rozumnější, citlivější eh, justice, která bude citlivější vůči dětem a možná i eh, eh, předloží návrh, jak posílit mediaci v rodinných sporech, protože to by mohl být způsob, jak se vyhnout tomu, aby děti, respektive mladistvé osoby, aby netrpěli těmi špatnými důsledky po eh, rozvodu či rozvodce. Děkuji. Ano, děkuji. A teď se dostáváme k eh, diskuzi s kolegy z Národních parlamentů. Čtyři se přihlásili do slovo jedna zástupkyně holandského senátu, pak jedna řecká kolegyně, pak španělka. A nejprve bych chtěla vyzvat paní Krik Schult z první komory holandského senátu a poprosím vás, abyste se ujala slova. Děkuji. Eh, eh, eh, Vážená paní předsedkyně, já jsem členkou Senátu Nizozemské. My jsme tady slyšeli mnoho zajímavých věcí a já nevím, čím začít ale zmíním se o některých důležitějších věcech. V Nizozemsku, ehm, co se týče eh, hákské úmluvy, máme velice dobré zkušeno, zkušenosti. Jsme v přímém kontaktu se soudci jiných zemí a eh, máme informace o jurisdikci, například konkrétně anglické a můžeme potom postupovat potřebným způsobem. Jedna věc mě působí starost. E, a to jsou e, ty náhradní matky. E, já bych nechtěla vynašet nějaké soudy, ale chtěla bych vyzvat, abychom eh, se věnovali lékařským a etickým aspektům tohoto jevu. U nás v Nizozemsku eh, rozlišuje mezi eh, náhradnímu mateřství, ke kterému dochází za použití vysoké technologie a nízké technologie. Buď jde o oplodnění ve skumavce, kdy potom to oplodněné vajíčko je e, uloženo e, v té nájemné děloze. E, vlastní matky, ale někdy, když je ta matka tedy odlišná, dochází zde i k přenosu genetického materiálu do té druhé matky. Čili je to případ kdy můžeme si objednat dítě. U nás v Nizozemsku je zakázáno, aby to bylo za, e, na komerčním základě, e, protože v případě, kdy to je z lásky k sousedce nebo té druhé ženě, e, tam ten komerční aspekt není doložitelný. U nás je Eh, v takovýchto případech povinné eh, poradenství a je třeba eh, celý tento jev studovat a je tu spousta otázek, které je třeba studovat dříve, než se přijde k vyřešení právní otázky. Protože děti také mají právo vědět, odkud pocházejí a národném listě třeba uvést eh, jména rodičů dětí, třeba tyto věci řešit, eh, protože děti také by měly mít právo eh, vědět, jaký je jejich původ. Ale napřed musíme studovat aspekty lékařské a etické. Je to tolik věcí, že nevím, o čem hovořit dřív. co, pokud je o únosy dětí, eh, máme s tím také své zkušenosti, ale je jich dost málo. Eh, jsou tu velké problémy v členských státech, zejména když jeden z rodičů nemá finanční prostředky, aby eh, mohl použít aby, aby se mohl obrátit k soudu a spustit soudní řízení. Eh, a je to také v eh, ohledu eh, u případů, kdy dochází k těmto únosům do Spojených států. Děkuji za tyto podněty Bilaterální rozhovorů z USA. Jako další je na mém seznamu řečníků paní Vasiliky Sononoklu z Řecka, prosím. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνεδροί μέλη της παρούσας συνέλευσης, Χαιρετίζω τη σημερινή αξιόλογη πρωτοβουλία. Já s potěšením kvituji tuto vynikající iniciativu, ale e, pro nás, pro všechny, pro právníky, co je velice zajímavé, je, že často dostáváme stížnosti. A Mm, těžko chápeme situaci. Ale podle toho, co jsem dnes slyšela, tak eh, vidím, že to je trochu jinak, eh, především pokud jde o ochranu mladistvých, nezletilých a pokud jde o volný pohyb osob, včetně dospělých osob. Řecko je členem EU a nedávno, tedy v roce 2009, Řecko přistoupilo k Hakské úmluvě. Domníváme se, že co je v této úmluvě důležité, jsou ty záruky, které se týkají eh, dodržování práv, eh, základních práv dítěte jeho zájmu i při mezinárodních osvojeních. Vytvořil se tím eh, systém spolupráce mezi signatářskými státy, tak aby Mm, se zabránilo problémům, jako jsou únosy či prodej dě- dětí. Řecko se snaží mm, přijmout všechny nástroje. Máme nyní již ústřední orgán, samozřejmě věci jsou komplikované, <coughs> ale důležité je mít ústřední orgán, který řeší mezinárodní adopce. Možná i eh, by mohl hrát takovou roli prevence vždycky při dodržování základního principu, a to je zájem dítěte. A zdali ty rodiče, které, které chtějí si dítě osvojit, zdali splní všechny podmínky. Ono je těžké samozřejmě, aby jeden eh, orgán eh, mohl tuto roli, tento úkol plnit, ale eh, je třeba si uvědomit, že u nás i v jiných zemích i lze osvojovat dospělé osoby. To nesmí také uniknout eh, kontrole, protože to je další jev, další věc, mm, která zapadá do toho kontextu volného pohybu osob. A ve světle tohoto všeho by bylo dobré, aby proto, aby e, tento nástroj byl úspěšný, tak abychom se dohodli na, e, na závěrech paní e, Peliasko. To znamená, všechny státy by měly mít rejstřík konkrétní přesný registr, rejstřík, s tím, že se musí respektovat samozřejmě otázka ochrany osobních údajů, to platí všude ve všech členských státech, pokud jde o pohlaví, věk a tak dále. Také je třeba i mít pravidla pro lepší aplikaci principu subsidiarity. Každý členský stát by měl mít vlastní programy pro osvojování a také by se měly organizovat semináře, osvětové kampaně a tak dále, využívat, se, eh, využívat znalce, odborníky třeba na psychologii, kteří mm, budou studovat ty vztahy rodič-dítě a také je třeba dbát na ochranu osob s postižením. Nezapomínejme na jednu věc. To je základní právo a to je vyslechnout dítě. A já tady mám otázku na paní Preliasko. V té studii, kterou jste zrealizovali, a také kladu otázku na další řečníky vlastně. Od kdy si myslíte, že eh, to dítě má dostatečnou schopnost eh, se zúčastnit eh, takového slyšení? Od jakého věku by to dítě povinně mělo být vyslechnuto? to mm, dítě, které by má být osvojeno, počínaje jakým věkem by mělo být povinně vyslechnuto. A je třeba mít ještě zvláštní ustanovení, když ty rodiče nebo děti, které chtějí osvojit, tak jsou ze musí být ze země, která je součástí takového mechanismu spolupráce, anebo nemusí být. E, takže bych chtěla, abyste mi odpověděli ve smyslu Hákské umluvy a nařízení Brusel. Děkuji. Dalším řečníkem na seznamu řečníků je pan Manuel Altavalava ze španělského senátu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za příspěvky, které zde zazněly, byly velice plodné. E, a jde tady o velice důležitý pilíř evropského rodinného práva. Jde v něm o ochranu dětí. Já bych se chtěla zmínit o některých aspektech, které eh, se mi zdají zajímavé, chci se s vámi podělit. Ve Španělsku eh, se hovoří o důležité věci, také u nás v Senátu, a, a to o Eh, studii eh, o alternativní péči. Eh, hovoří se o tom, jak by se mělo aplikovat evropské právo a ta alternativní sdílená péče nesmí být aplikována automaticky. Otec nebo matka, kteří nechtějí se svým dítem být, nebude má jim to nutit, ale v případě, že ten zájem je, musí být umožněno, aby ten, kdo chce se svými dětmi být, aby s nimi mohl být. Eh, je to eh, rodičovská zodpovědnost, eh, která zaručí, že rodiče se domluví, jak otec, tak matka se musí, že jim jde o zájem dítěte, dohodnout zájmu obou rodičů. Eh, je třeba nedopustit, aby se eh, ten svazek ne, eh, nepoškodil rodičů dítěti. Ve všech právních systémech a také ve španělském se o tom hovoří, že ta sdílená péče musí být ve prospěch toho nezletilého. Ale to je otázka, kdo eh, určí, co je zájmem tohoto dítěte. Možná otec eh, eh, se zajímá o dítě, ale má určitý zájem a matka má jiný zájem. A kdo určí, jak ten právní, ta právní koncepce, která je velice rozředěná, určí, co je zájmem dítěte. E, musí to určit potom soudce v rámci rozvodového řízení. E, u té sdílené péči musíme se nechat vést zájmem dítěte a e, je třeba nedopustit, aby se v případě, že se eh, svazek manželský rozbil, eh, nerozbije se ten svazek rodičů k dítěti a je tu právo na eh, zodpovědnost, právo, aby ty děti dokázaly se tomu dítěti věnovat a skloubily své pracovní a rodinné povinnosti. Čili jak ten otec, tak ta matka musí mít e, možnost se tomu dítěti věnovat. E, pokud e, nedojde k dohodě, musí soudce zvážit tyto možnosti a musí rozhodnout v rámci práva rodičů, které je stejné u obou těch rodičů, a e, v rámci toho, jaké předpoklady mají ty rodiče, aby se tomu děti věnovali. E, tady máme střed e, legislativy evropské a práva jednotlivých členských států. Evropské, evropské právo by mělo umožnit soudci, aby zjistil, jaký E, úmysl, jaký zájem mají rodiče e, na různých stranách hranice k tomu dítěti. Jestliže například jeden ten rodič nenašel práci e, ve své zemi původu a musí odejít do jiné země, musí uh, uh, Eh, kvůli tomuto důvodu opustit zemi, je třeba zase vidět, za to dítě má mít styk s tímto otcem nebo ne. A legislativa musí umožnit soudci, aby eh, ověřil informace, aby zjistil, zda má podmínky se dítěti věnovat. Pokud jde o to právo na návštěvy, chci vás upozornit na termín, eh, který je chybný. V španělském právu se říká, eh, když se mluví o návštěvě, jde o návštěvu lékaře, zubaře, eh, je to appointment v angličtině, ale dítě nenavštěvujeme, my s ním musíme být, musíme s ním sdílet čas. Eh, ono má právo na společnost, čili je to sdílený čas a nikdy by tu nemělo jít o právo na návštěvy, protože navštěvujeme někoho, kde je cizí. A na posledním místě e, u té sdílené péče e, bychom e, také myslet na tu širší rodinu dítěte, na prarodiče, kdy také by nemělo dojít k přerušení styku k prarodičům. Oni také by neměli mít právo být se svým vnukem nebo vnučkou. A ještě, paní předsedkyně, chci říci, že mnoho těchto otázek je možno řešit, eh, když eh, je uvedeme v předmanželské smlouvě. A tato předmanželská smlouva by se měla rozšířit na evropské úrovni. My na tom ve Španělsku pracujeme a my bychom tak preventivně mohli řešit včas tyto otázky, eh, ke kterým potom v praxi dojde. Děkuji. Tak ještě možná k definici práva návštěvy a práva styku. Já myslím, že to je problém i v překladu tady v Evropském parlamentu, protože v oficiálních dokumentech se vždycky říkalo návštěvní právo, i v německém právu se tomu zase říká právo styku, takže je to spíše problém ehm, jazykové interpretace nebo překladu. Předmanželské smlouvy určitě, já jsem notářka, Ehm, pochopitelně ehm, budoucí manžele vždycky se snažíme přimět tomu, aby uzavřeli smlouvu, ale většina z nich ehm, věří v lásku a na to, že věčně přetrvá, a tak eh, počet těch, kteří jsou ochotni uzavřít předmanželskou smlouvu, je eh, relativně nízký, ale bude postupně stoupat a máme dost vysoké procento v Německu těchto lidí už stejný problém pojmosloví nebo jazykových interpretací máme s jinými věci, protože se mluví o střídavé péči, v Německu eh, se tomu říká společná eh, péče o dítě, ale myslím si, že to jste právě myslel. A teď bych chtěla předat slovo vašemu panu kolegovi, panu Decerovi, mm, také ze, jak vidím, správního výboru vašeho. Prosím, máte slovo. Gracias, presidenta. Dos preguntas para los ponentes. Já mám dvě otázky. Eh, je to určitý výraz díků a uznání, eh, že jako zpravodajce položím dotazy. Eh, jednak se chci zeptat na článek 13 Hezké umluvy, kde se hovoří o násilí motivovaném pohlavím. Došlo tady už k diskusi, kdy jeden z rodičů, eh, muž, někdy to může být i žena, ale většinou to bývá muž, eh, se dopouští násilí eh, na partnerovi, jak to ovlivní určení péče a jak se aplikuje ten článek 13 a ten koncept bezpečného návratu. Co se týče prvních tří příspěvku jsme hovořili o článku 46 návrhu na řízení o e, dědickém osvědčení dnes dopoledne a hovoří se také o článku 46 eh, Evropské justiční sítě. A dnes e, také e, se chci zeptat, zda ten návrh E, má předchozí znalosti o tom, e, k čemu dochází v Evropské soudní síti. E, jaké účinky to může mít, protože když úsilí není kompenzováno výsledkem, není to dobré. Čili musíme mít předchozí znalosti o těchto skutečnostech. A paní předsedkyně, Eh, nebudu se příliš šířit, ale myslím, že rozvod, u rozvodu stačí vůle jedno z manželů a není třeba hledat vyníky. Stačí vůle jednoho z manželů, aby se rozvedl. Nemyslím, eh, že tu máme právo na navštěvu, je to povinnost navštěvovat děti. A v případě, že není vyníků, v zásadě také péče a každodenní o dítě musí být sdílená. To je e, něco, kromě případů, kde to může škodit e, tomu mladistvému. A tak podle mého názoru není třeba e, tady eh, dělat prohlášení, která jsou nadbytečná. A dnes dopoledne o tom mluvila jedna eh, přednášející, že třeba větší výměna mezi námi a eh, více výměny soudních informací. Musím vždycky důvěřovat tomu, že sdílíme právní kulturu a máme, samozřejmě, že jsou tu rozdíly eh, na kontinentu a v, eh, ve Spojeném království, ale my sdílíme společnou právně politickou kulturu a musíme důvěřovat soudní eh, instanci jiné země Evropské unie, protože sdílíme hodnoty. že To, co já si myslím, to si myslím pouze já, ale je třeba eh, uznávat více eh, kvalitu a, a soudní úřady země původu, protože sdílíme společný prostor eh, soudní a samozřejmě musíme respektovat, co dělají kolegové. My děláme něco lépe, něco hůře a to je všechno. A je tady ta moje otázka na zpravodaje. Děkuji. Děkuji. Ještě paní Francesca eh, Majda z portugalského parlamentu eh, se hlásila o slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, paní poslanci, chci poděkovat jménem Portugalského schromaždění republiky uskutečnění tohoto semináře, eh, který má, je velice užitečný pro všechny nás a Mám eh, dvě nebo tři zamyšlení s tím, že nechci přesáhnout čas, který mám k dispozici. Za prvé, co se týče rodičovské zodpovědnosti ve sporech eh, přeshraničních a potom, co se týče mezi přeshraničního osvojení dětí. Pokud jde o rodičovskou zodpovědnost, slyšeli jsme, že je povinné a potřebné a bylo vyslyšeno dítě e, v rámci toho procesu učení e, rodičovské zodpovědnosti, ale jsou tady velké rozdíly forem a postupů u tohoto slyšení dítěte. A to může vést i k tomu, že nebude uznány soudní rozhodnutí e, v jiných zemích, protože například dítě nebylo řádně vyslyšeno v tomto eh, procesu. A já se chci zeptat, nebylo by lepší sjednotit eh, a stanovit minimální normy eh, slyšení dětí tak, aby nemohly být sneseny námitky proti rozsudkům, protože to potom prodlužuje soudní spory a škodí to vlastně těm dětem. A druhé zamyšlení eh, u mezinárodních adopcí. V Portugalsku eh, celý proces osvojení dítěte eh, je veden v nejvyšším zájmu dítěte a snažíme se najít nejlepší rodinu pro dítě, ale proces osvojení nebývá tak rychlý, jak by se občané přáli v poslední době eh, byl eh, také, eh, máme nový zákon, a, ale procesy vnitrostátní i mezinárodní adopce jsou velice zdlouhové. Je to dražší, přináší to náklady pro samotné žadatele na osvojení a na cesty do eh, jiného státu a je těžké také skloubit eh, různé eh, právní řády. A v Portugalsku máme 53 zahraniční dětí, které byly osvojeny Portugalci a je to 11 dětí portugalských, které byly osvojeny cizinci. A já se chci zeptat, nebylo by dobré, abychom zde měli minimální standardy, které umožní urychlit mezinárodní osvojování, protože v některých případech je to nejlepší řešení pro některé děti. A děkuji. Ehm, děkuji z Portugal vlastně se obě otázky týkaly eh, slyšení dítěte. Eh, paní Sögren, expertka, by možná v minutce mohla na toto reagovat. To se, myslím, týkalo věku dítěte. Jen krátce, kdybyste k tomu něco mohla říct. Od kdy je, by se měly být děti vyslyšeny? Um, thank you. Děkuji. Ehm, nechci eh, tady definovat konkrétní věk, jenom ehm, chci říct, že 7 nebo 8 let věku to je příliš malé dítě. Ve Švédsku tady nevyslýcháme děti u soudu vůbec, pokud jim mi 16, dokud jim není 16 nebo 17 let a řekla bych, že vyslyšet dítě u soudu to není nejlepší způsob jsou jiné možnosti, jak dítě vyslyšet a i ty jsou dobré. To je můj názor. Děkuji. Takže myslím si, že ostatní otázky by mohly být vyřešeny v přímých rozhovorech, zvláště otázka týkající se adopce. Paní Peklasko by možná ještě mohla později na to odpovědět a vyjasnit si to s poslanci. A teď, vydá, teď předávám závěrečné slovo paní Beck. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Děkuji, paní kolegyně, dámy a pánové. Musím říct, že jsme teď eh, měli velice zajímavé dopoledne eh, dosud. Jednalo se o rodičovskou zodpovědnost, ochranu dětí a mám dojem, že jak národní, tak mm, v národním, tak mezinárodním měřítku hraje roli emocionalita a to, jak se to těchto lidí dotýká. Samozřejmě, že je to ožehavá otázka, velmi citlivá oblast. A často v našem vlastním právu eh, zjišťujeme, že když dojde ke konfliktu mezi eh, rodiči a dětmi, když, pardon, když dojde ke konfliktu mezi rodiči a jedná se o děti, tak je velice těžké eh, nalézt řešení. Možná mm, je nutné ochránit jak rodiče, tak děti. A na základě internacionalizace vztahů to bude ještě obtížnější. Některé mm, eh, aspekty jsem si tady poznamenala, které si sebou odvezu a chtěla bych je pak předat i dál. Mimo jiné i proto, že eh, u nás se o tom ještě bude diskutovat. Jsou tu nejrůznější mezinárodní nástroje, Brusel, Brusel 2a eh, například, a ty přeci jen přispěly k zlepšení situace, protože mm, v sobě mají určitou jednotnost. Věci eh, mm, probíhají pak rychleji když se vysvětlí to, jak má být upraveno právo styku, když se s dětmi děti přesouvají z jednoho místa na druhé, to sami víte z vlastní, vlastních národních systémů právních, že to konec konců vede jenom k velmi nepříjemné situaci pro dítě. Jestliže rok e, dítě stráví rok u jednoho rodiče, tak e, se to sice právně bere v úvahu, ale jde vždycky o zájem dítěte, tedy rychlost celého postupu. To je velice důležitý prvek, který musíme brát v úvahu. A co vyvolalo hodně diskuze, byla otázka ochrany dětí, zprávo slyš, vyslyšet dítě, pak otázka, zda dítě může mluvit před soudem, mm, s tím souvisí otázka věku dítěte, jaké, jaký věk by měl být relevantní. My o tom taky diskutujeme, jestli 7 nebo 12 let. A určitě i mm, nadále se to bude diskutovat. Možná je zvláště důležité si zvážit, jak děti vyslyšet, jakým způsobem. A tady bychom se měli zasadit eh, o speci, specializovanější přístup. I soudci by s tím měli mít co dočinění. Byl to by to být specializovaný přístup, místo, kde jsou děti vyslyšeny. každém případě mm, eh, u toho musí být mm, specialista, právník nebo nějaká osoba, která požívá důvěry dítěte, prostě mm, někdo, kdo má dobrý důvěrný vztah k dítěti, někdo, kdo ho provází, takže dítě se může dobře vyjadřovat, aniž by muselo se jenom poslouchat jednoho z rodičů. Eh, myslím si, že tady mezinárodní legislativní text hraje velkou roli. Další bod, který považuji za důležitý, Eh, v této internacionalizaci. Slyšela jsem to i od ostatních. Měli bychom eh, rozvíjet společné hodnoty v Evropě mm, ve vztahu k mm, právu styku, k ochraně dětí, eh, rodičovské zodpovědnosti, důvěry v příslušný právní systém. Mluví se tady také o směrnicích, o posuzování různých postupů. Já si myslím, že je skutečně důležité, aby Ehm, chom si sdělovali zkušenosti, vyměňovali si je. A pak se hodně mluví o mediacích, o ehm, doprovodné, doprovázení těchto lidí na mezinárodní úrovni. Možná to není úplně ještě dokonale rozpracováno, ale právě když se jedná o konflikty, tak eh, je možné se pokusit k tomu přistoupit právně, ale ještě k tomu přidat dodatečná opatření. Mm, a eh, to, že třeba některé eh, závěry, které jsou přijaty v jedné zemi, budou uznány v druhé, i když nejsou vykonatelné nebo rozhodnutí. Myslím si, že je důležité tento doprovod, tato mediace je důležitá pro děti hlavně když se jedná o právo styku nebo péči o děti a tak dále. I tady bychom měli zvážit, jak to eh, operativně zvládnout, jak to zvládnout právně, jak vytvořit dobrý eh, rámec a především, eh, jak poskytnout dostatek informací o tomto, aby lidé měli něco, o co se mohou opřít. A nebo pak bylo řečeno, mm, se mluvilo o únosech. Tady se musí rozhodnout, kde dítě má zůstat. Ale Nebylo by lepší provázet takové rodiče od samého začátku a poskytovat jim správné informace, tak aby věděli, jakým způsobem řešit konflikty. A myslím si, že i v mezinárodním kontextu je to důležitý prvek, který musí být ještě dále proskoumán a který by měl být operativním způsobem používán. Ano, děkuji. Tím jsme se dostali na závěr této části ve našeho workshopu. Práva dětí a rodičovská zodpovědnost bylo téma. Chtěla bych vám všem srdečně poděkovat za zajímavé příspěvky. Myslím si, že nejožavější problémy jsme tady e, zmínili a teď před předávám slovo eh, panu kolegovi eh, Bellingerovi, eh, místopředsedovi našeho právního výrobu, který bude vést poslední část našeho workshopu. Děkuji. l'ultimo questo, vero? Siamo giunti all'ultima sessione. Dovolte, abychom zahájili poslední blok, čtvrtý blok našeho semináře. A ten se týká eh, statusových věcí, tedy rodinný stav a podobně eh, dnes jsme hovořili o Evropě, která slouží rodinám a osobám a občanům a je to spojeno s otázkou uznávání různých listin, včetně matričních listin. To je velice významné. A zjevně eh, eh, někdo by to považoval za marginální, ale ne, já si myslím, že nikoliv. Základní právo občana je právo na pohyb, svobodně pobývat na kdekoliv na území Unie, což znamená zároveň i právo na to, aby jeho totožnost, osobní totožnost byla všude uznávána, bez ohledu, v jakém státě se rozhodl žít či pracovat. Jinými slovy, takový občan by měl mít možnost prokázat svůj stav a ten jeho stav by měl být uznán a registrován takto. E, samozřejmě základní premisou je svoboda pohybu, ale ta svoboda pohybu bez toho nejde, e, protože jde o to e, zajistit důstojnost osoby a uznat tuto osobu, že existuje a to musí být kontinuálně uznáváno všude. A ten status, který má každý občan, musí mít možnost si ho převést i jinam a musí být uznatelný, identifikovatelný snadno. Ne prostřednictvím eh, dlouhavých byrokratických postupů, ale snadno, rychle, což znamená, že takový občan v jiném státě není považován za hosta. Ne. Eh, je tam eh, mm, tedy mm, osobou, jehož integrita je uznávána a e, jeho tedy e, status je plnohodnotný jako status ostatních, tudíž musí být uznáván a musí být zaručena jeho kontinuita, kontinuita jeho právního stavu všude, ve všech zemích, tak jak sám se stěhuje, přesouvá. A zde máme velký počet případů, kterých se to týká kdy dochází k registraci stavu v matrikách a 5 mm, tisíc, tedy třetina, celkem jich je 15 tisíc, tak 5 tisíc z nich se týká přeshraničních věcí. Je to tedy velký počet a takže mm, mobilita eh, občanů nám ukazuje, že je dost problematické někdy zajistit uznávání těch matričních listin té dokumentace základní, kterou každý z nás má. Máme eh, totiž 88 tisíc těch eh, eh, úřadů, které mají toto v kompetenci, takže vlastně to znamená 88 tisíc překážek, protože každá byrokracie znamená komplikaci. A mm, ono to je snadné. Ten úředník vám řekne, to nejde a e, takže tak to nelze v Evropě, aby, to, mm, aby někdo říkal, to nejde. Ne, to je e, základní právo, které je možné e, uplatnit bez jakýchkoliv byrokratických překážek. A tudíž například ta for, ty legalizační formality nebo ta potřeba překladu takových listin, Eh, a teď si představte takový občan, který má nějaké problémy ekonomické, kulturní a to trvá, než se zajistí ověřený překlad a stojí to peníze což eh, samozřejmě eh, je proti jeho zájmům, zájmům jeho integrity. Ehm, je to, ale takové listiny, dokumenty jsou základní pro každodenní život a mělo by to být pro něj běžné to mít a je to věc, která skutečně e, se může dotknout e, situace všech. Zde existují navíc velké rozdíly, stejně jako ve všech oblastech v Evropě. I tady existují velké rozdíly mezi vnitrostátními právními řády. Třeba ten způsob registrace do matriky zápisů a e, to, jaký obsah se tam zapisuje a nebo zdali eh, lze tedy pořizovat stejnopisy, které eh, jsou usnatelné a podobně. A eh, takže toto je vlastně překážka pro normální život. To znamená velkou komplikaci. A proč komplikovat věci? Proč komplikovat život občanům? Proč to státy dělají? registrovat nějakou událost, matriční událost, no to je, jak se jeví, velká komplikace tady, protože zde existují různé způsoby, třeba jak se eh, zapisuje eh, příjmení. Máte státy, které eh, zapisují dvě příjmení, potom jsou státy, které to odmítají, že to nejde, že jde pouze mít jenom jedno příjmení, potom jsou občané, kteří mají dvojí státní příslušnost a v takovém v jednom pasu mají jedno jméno, v jiném mají jiné jméno a to všechno může vytvářet problémy, třeba i pro jejich práva, protože takový hm, občan, který má třeba dvě příjmení, není uznán, uznatelný někde. Jenom tím chci říci, že právo na jméno, eh, to je právo sám na sebe a to musí být uznatelné bez ohledu na to, jak je eh, právní úprava v tom státě. A toto je součást eh, běžného života, běžná překážka. A eh, zde existují obrovské rozdíly, třeba pokud jde o sňatky, nejenom o ty klasické věci, zdali hetero nebo homo eh, vztahy, partnerství a podobně. Ale vůbec obecně v, zde mm, třeba pokud jde o e, ta e, normální manželství, tak mohou e, být problematické, třeba pokud jde o různá osvědčování či uznávání těchto sňatků. A jsou tedy, vidíme, s tím velké problémy, protože existují rozdíly mezi právními řády, což znamená překážku volného pohybu. A Evropský parlament ten Eh, chtěl na ten problém upozornit jiné instituce, především ty národní instituce, a říci, je třeba řešit tyto praktické problémy, se kterými se občané potýkají. Jsou to eh, problémy kvůli eh, rozdílům právních úprav a 25. Ehm, listopadu 2009 byl odsouhlasen stokholmský program, který hovoří o takzvaném evropském občanství. A my proto diskutujeme o tom, že je třeba vyřešit tu otázku vzájemného uznávání těchto listin. Jak pokud je o obsah, form i formu. A to je celá souladu se naší filozofií vytvořit evropský prostor práva. Je třeba uznávat ale i třeba další listiny, jako e, tedy diplomy a podobně, ale tedy i matriční listiny. My Nechceme nějakou jednu právní úpravu, to není možné mít jednu normu, ale my chceme, aby e, zde existovala vzájemná důvěra, tedy vzájemné uznávání. A mm, mm, když e, mm, ale e, není možné říci, že jednomu státu se nelíbí tedy ta forma té listiny druhého státu a je to překážka. To ne. Proto komise vydala zelenou knihu a směřuje tedy eh, krok za krokem k tomu právu na eh, rychlý záznam, efektivní záznam těchto údajů. A i my jsme odsouhlasili zprávu zde v Evropském parlamentu, eh, kterou jsem předložila, která se týká akčního plánu k, k stokholmskému programu. A zde právě se také Eh, požaduje eh, eh, to, že občané, evropští občané z 88% mají za to, že je, podle Eurobarometru, že je třeba přijmout společná pravidla pro uznávání těchto listin potvrzujících její stav. A cílem tedy je mít společnou reakci, společné řešení, včetně vzájemného uznávání, ale společné řešení, které by občanům garantovalo ekvivalentní ochranu práv bez ohledu na zemi, ve které se nachází. Především právo na jméno, na totožnost, na možnost prokázat totožnost, na soukromý rodinný život, právo na uzavírání sňatků a rodinu. Za, chtěl bych uzavřít takto. Evropská unie musí sloužit občanům. To jsme říkali i ráno, já to opakuji. To je základní cíl, který sledujeme. Národní egoizmy nemohou být překážkou. A rozdíly mezi národními normami tedy nemohou být překážkou volnému pohybu a vzájemná důvěra v právní systémy jiných států musí být založena na eh, eh, vzájemném uznávání se a poznávání se. A proto Parlament přišel s touto iniciativou a zapojil do toho národní parlamenty, občanskou společnost a chceme vytvořit dialog, který by to řešil. A mm, zde takto bych chtěl tímto úvodem otevřít diskuzi a přivítat naše experty z Evropské komise, která eh, představí tu zelenou knihu a i e, byla vytvořena tedy mezinárodní komise na toto téma a mm, potom e, i nám představí tedy tu mezivládní aktivitu, která teď probíhá. A e, samozřejmě chci připomenout, že mm, váš čas je omezen na 10 minut a hned dám slovo panu profesorovi Polovi Lagardovi, který je profesorem práva na Univerzitě Paříž 1. Název jeho projevu je uznávání a registrace matričních listin v přezraničních věcech, stávající situace v členských státech a iniciativy na evropské úrovni. Prosím, pane profesore, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste správně řekl na začátku, právo každého občana Unie pohybovat se a svobodně pobývat na územích různých členských států, to znamená nutně, že jeho identita musí být uznávána, jeho totožnost, jeho stav musí být uznán tak, jak je to formalizováno těmi matričními listinami. Občan musí mít možnost eh, cestovat se svými doklady bez toho, aniž by někdo eh, ho zbavil těchto dokladů. Nyní tomu tak ale není. Evropská unie eh, proto přijala určité iniciativy, aby ten problém vyřešila. Eh, Mezinárodní komise pro mm, mm, statusové věci, což je autonomní mezivládní eh, organizace se sídlem ve Štrasburku, tak se svými právními a materiálními omezenými prostředky se snaží redukovat eh, překážky vzájemnému uznávání matričních listin a eh, rodinného stavu, který vyplývá z těchto listin. Závěr. A to bude, eh, teď vidíte můj závěr, který přednesu nakonec. Spolupráce mezi oběmi organizacemi je nutná, protože je třeba, aby zde existoval Eh, přenos know-how, aby i eh, know-how té mezinárodní komise bylo užitečné pro naše občany. Teď pár podrobností k tomuto. Eh, to znamená cestovat se svými doklady, se svým stavem v úvozovkách. To znamená co? To znamená, že ten občan musí mít možnost snadno prokázat svůj stav, když uplatňuje svoje právo na volný pohyb. To znamená také, že Eh, je zapsán v matrice a tam se zapisují události, které se ho týkají a ke kterým došlo v zahraničí. To znamená nakonec, že tento stav sám o sobě musí být uznán. Hm, takže zde ty tři požadavky, jeden po druhém teď. E, občan jednoho státu, který se usadí v jiném členském státě, chce se tam oženit či vdát, nebo chce tam zapsat děti do školy, nebo e, po ukončení své pracovní činnosti chce jít do důchodu, tak musí e, předložit listiny, které byly vlastně vyhotoveny, vystaveny v jeho zemi původu a samozřejmě, samozřejmě narazí na problémy. A já bych se omezil pouze na ty problémy, které se týkají třeba překladu listin. Je zřejmé, že nelze požadovat eh, potom orgánu toho nového státu, aby eh, porozuměl jazyku eh, těch listin mm, z jiné země, ani vůbec nezná formu takových listin, ani ten jazyk samozřejmě. A tedy Mezinárodní komise vypracovala celou řadu umluv, které se týkají vydávání výpisů z matričních eh, rejstříků, které jsou určeny pro zahraničí tak, aby ten eh, přijímající orgán, eh, ten tedy adresát, eh, mohl tedy uznat te, ty výpisy z té matriky, jde o rodný list, umrtní list a tak dále. Jde o to sjednotit tyto výpisy z matrik tak, aby zde existovaly několika jazyčné formuláře, které by byly jasně Eh, pochopitelné pro ty eh, eh, orgány, příslušné orgány. Zde máme umluvu číslo 16 z roku 76, která se právě týká vydávání těchto mnohojazyčních výpisů z matrik a to ratifikovalo 20 států, z čehož 12 z EU. Další komise, paní Reding, Hmm, hmm, také se snaží napravit tento problém a to vytvořit individuální listinu tak, aby ten občan EU mohl prokázat, jaký je jeho stav eh, v, normálně v každodenním životě. A to je v podstatě i myšlenka, se kterou přišla ta Mezinárodní komise před pár lety, je zajímavá, ale mm, dost problematická aplikace asi, protože více-méně ta listina by musela být vyhotovena na základě stávajících listin, potom by musela být uznána a neměla by být eh, eh, příliš komplikovaná, protože v každodenním životě asi není třeba tam šířit všechny informace všude. A mm, Toto by znamenalo vytvořit mechanismus centrálního registru, kam by se ty matriční události zapisovaly, pokud k ním dojde mimo zemi původu dotyčné osoby, a to je druhý požadavek, který jsem oznámil. Taková osoba, která se narodí v jednom státě a je uznána svým rodičem ve druhém státě a ožení se nebo vdá se ve třetím státě a třeba se rozvede ve čtvrtém státě a opět se zase v pátém znovu vdá či ožení. Takže v každé té etapě musí prokázat nějakou listinu, aby doložila eh, tu událost, matriční událost. Ale zde eh, je třeba, aby tedy ta osoba doložila eh, vůbec průběh tedy těch matričních událostí, a které byly tedy zapsány v té zemi původu. Nyní tomu tak není, ale máme zde několik úmluv Mezinárodní komise, které se snažily nějak uspořádat mezinárodní výměnu informací. Jde o to, aby ta, ta matrika, která vyhotoví, já nevím, umrtní list třeba, nebo odací list ve svém státě, tak aby Eh, svému partnerovi v jiném státě, eh, třeba v místě, kde se ta osoba narodila, tak aby eh, tedy vydala stanovisko a aby to stanovisko bylo uznáno v tom druhém státě tím adresátem, takže proto by se měly používat jednotné formuláře. A ještě k tomuto bodu je třeba eh, něco vyřešit v praxi, protože ono teoreticky to je snadné, v praxi horší. Jde o dost komplikované věci, třeba jaké ty informace by se měly předávat, který bude ten adresát, ten orgán, jak se budou využívat ty informace takto předávané. A ale eh, nakonec všechno, jak to vypadá, bude možné a jedná se o tom takže aktualizace rejstříku, ale k tomu může dojít pouze, pokud ty situace, eh, kterým odpovídají ty informace, pokud jsou uznávány a uznány eh, v tom ehm, státě, kam jsou adresovány, což znamená uznávání listin a těch událostí, ke kterým dojde v zahraničí. Takový občan třeba se usadí v jiné zemi než země původu, eh, má sebou ty své doklady a musí být tedy uznány ty doklady, ale co je důležitější pro toho občana je, aby ty události hm, které jsou eh, zaznamenány v listině, já nevím, rozvod, eh, jeho jméno, registrované partnerství a podobně, aby to všechno bylo uznáno eh, v té zemi, kam se osoba odstěhuje. A zde je třeba ale uznat, že Evropská unie ukázala cestu, jak řešit eh, vzájemné uznávání rozvodu například. Zde eh, to je v tom nařízení Brusel 2 bis, o kterém jsme tolik hovořili. To umožňuje vzájemné uznávání těchto rozsudků. Evropský soudní dvůr také i on Eh, také eh, potvrdil eh, to, co je občanství v jedné věci, kde šlo o uznání jména dítěte, které bylo zaznamenáno v rejstříku v, jedno, v jednom státě, ale stále ještě je před námi dlouhá cesta. A problém je v tom, že členské státy obecně neakceptují to, aby uznali nějakou událost, ke které došlo v zahraničí, pokud eh, k té eh, neuznají, neuznávají tu událost, eh, pokud, mm, pokud neproběhla v souladu s mezinárodním právem soukromým, které, které stanovuje, které je rozhodné právo. Ale zde tedy to znamená, eh, že vlastně musí to eh, být v souladu s eh, kolizními normami podle mezinárodního práva. Zde ta mezinárodní komise tedy převzala tuto metodu a přijala nedávnou umluvu o třeba změně pohlaví, uznávání změně pohlaví, uznávání změny jména a i pro uznávání registrovaných partnerství nedávno. Takže závěr je že má e, e, zde e, je třeba skonstatovat, že ty matriční listiny jsou těžko uznávány, i pokud je o ty matriční události, ke kterým došlo v zahraničí a dokonce některé situace ty statusové situace nejsou uznávány. Proto si myslím, že je třeba se inspirovat know-how, které má ta Mezinárodní komise a to lze učinit třemi způsoby. První způsob je, aby Unie eh, vzala ty nejlepší eh, z jejich úmluv a aby z toho vytvořila nové své nástroje, tedy komunitární nástroje. A e, to by bylo možné samozřejmě technicky, ale znamenalo by to, že bychom asi eh, potom eh, se neinspirovali zase eh, těmi problémy mm, s aplikací, které byly identifikovány touto komisí nebo by bylo možné tedy eh, přistoupit k některým umluvám, ratifikovat je, tedy jako je třeba mm, ta umluva 16 o těch několika jazyčních formulářích, nebo jako je ta umluva o registrovaných partnerstvích a jejich uznávání. To je další cesta přistoupit k těm umluvám. A třetí možnost je, aby Unie participovala na vyjednávání, která probíhají tedy v té komisi. Nyní eh, ty její umluvy nepředvídají eh, možnost, aby eh, regionální organizace přistupovaly k umluvám, na rozdíl třeba od některých nových eh, umluv Hákské konference, které toto umožňují, ale nic nevylučuje tu možnost, že třeba ty umluvy, na kterých se teď pracuje, to umožní. Já zde zde nevím, to říkám jako člověk, který hrdě participoval na činnosti této mezinárodní komise já si myslím, že by bylo dobré se zamyslet, jak skombinovat asi tyto tři metody, tak, eh, abychom posloužili našim spoluobčanům. Děkuji. Grazie, profesor Lagarde. Děkuji, pane profesore Lagarde. A nyní má slovo paní Chantal Nast, ředitelka eh, Mezinárodní komise o mm, osobnost, os, os, o stavu osob. Monsieur le Président, de me donner la parole après Monsieur Lagarde. Je vais bien sûr... Eh, děkuji. Je to velká čest mluvit po panu eh, Budu možná opakovat některé věci, které už tu zazněly, ale ráda bych eh, pohovořila o práci Mezinárodní komise statusových věcech. Je to velice těžké, protože jenom eh, rejstřík jmén je otázka, která nás velice eh, zaneprazňuje a která má význačné místo v té dnešní problematice. Avšak je to jeden z bodů, o kterých mám hovořit, tak já se zmíním pouze o některých eh, aspektech. Zejména Eh, vás chci upozornit, že jsme eh, dali k dispozici další text psaný, kde máte možnost eh, se dozvědět více o, těch, o naší práci a o věcech, o kterých tu budu hovořit. Komise se dělí na dvě kategorie. Jednak je to harmonizace práva občanů v rodinách a potom jsou to eh, zahraniční otázky více technické a eh, zabýváme se také výměnou informací mezi úřady a eh, vydáváním dokumentů do zahraničí. To je kategorie, o které budu dnes hovořit. Lidem nezáleží na tom, jestli právo je odlišné v různých zemích. Člověk E, e, když chce e, být v zahraničí, chce, aby doklad o jeho rodinném stavu byl přijat v té zemi, kde se právě nachází. Lidé se pohybují a také ty, ta fakta o rodinném stavu by měly se pohybovat. A v rámci naší komise nejde pouze o nějaké prohlášení, je to zásadní právo, které naše komise už 60 let prosazuje. E, chceme umožnit e, oběh dokumentů v zahraničí a za tím účelem e, komise má úmluvy, mezinárodní úmluvy o mnohojazyčných formulářích. Tyto dokumenty není třeba e, už překládat a jinak legalizovat a e, mohou být přijímány v zahraničí e, tak, jak jsou. Ten mnohojazyčný model, je to v příloze 4, tam můžete vidět mnoho formulářů mnohojazyčných, je možno je vytisknout a e, zašknou se tam určitá políčka, to umožňuje jejich čtení zahraničním úřadem. My jsme vytvořili nový systém, jak nahradit ten mnohojazyčný systém a je to systém, který funguje na základě kódu. E, v případě písemného formářů máme e, tady pak různé vzory, na kterých můžete vidět, jak to funguje. A tyto dokumenty jsou přijaty v mezinárodním měřítku a už o tom hovořil pan Lagarde o úmluvě číslo 16 z roku 96. E, už e, platí ve 20 státech. Tato úmluva 16 stanoví mezinárodní e, formuláře výpisu o narození, o dací listy a úmrtní listy. Máme také formuláře o právní způsobilosti k sňatku, uzavření manželství a to umožňuje uzavírání eh, manželství v zahraničí. Tato umluva existuje už od, z roku 1980 a eh, tato listina je vydávána ve 20 zemích. Samozřejmě tato práce eh, je jsou na revizi, my upravujeme eh, ty formuláře, například máme nový formulář k uzavření manželství osob stejného pohlaví. Na seznamu máme také příklady, eh, které mají vztah eh, k úmluvě 16 z roku 96, kde, která obsahuje formality uznávání určitých právních aktů. E, může to rozšířit tu legalizaci na další e, statusy, e, rodinné vztahy, na potvrzení obydliště a podobně. Jakýkoliv, jakákoliv další listina týkající se uzavření manželství a podobně podléhají tomuto systému je vždy možnost kontrolovat tento dokument vydávajícím orgánem a má také mnohojazyčný formát. Čili to je bod legalizace a další bod je elektronická platforma. E, je to projekt, e, o kterém se hodně diskutuje a hlavně se hovoří o finančním aspektu je to ambiciozní projekt, který využívá nové technologie k obíhání listin. Je to projekt, eh, který jde plnu v duchu práce naší komise, umožní eh, občanům Evropské unie a rodinám eh, se pohybovat mimo hranice svého státu. Je to platforma výměny údajů, začal v roce 2008, kdy byl vyvinut prototyp. E, e, v roce 2009 byl úspěšně schválen a mezi tím jsme e, dostali finanční podporu od Evropské komise v rámci programu Spravedlnost a mezinárodní pohyb. Eh, tato platforma využívá nové technologie. Eh, je to platforma výměny elektronických dokumentů a postupuje krok za krokem. Eh, umožňuje výměnu dokumentů v rámci úmluv naší komise a umožňuje také výměnu eh, na základě bilaterálních smluv a eh, mezinárodních smluv. Eh, kromě toho je účinná, bezpečná a je možné ji využít v maximální míře Materiál písemný, který máte k dispozici, popisuje různé výhody tohoto systému a můžete také konzultovat internetovou stránku naší komise. Některé důležité charakteristiky, některá řešení umožňují, eh, aby eh, i úřady eh, jednotlivých států využívaly tuto platformu. Výměna dokumentů je velice bezpečná a stačí připojení k internetu eh, a program Acromat Reader umožňuje to výměnu dokumentů mezi jednotlivými orgány, eh, eh, které provádějí osvědčení dokumentů. Umožňuje to výměnu Eh, elektronických zpráv, které jsou zašifrovány a eh, může je eh, otevřít pouze ten, komu byly určeny. A kromě toho je tu doprovodný text, který dá doplňující informace. Mnohojazyčný formulář je také je přiložen k je, je v různých formátech i a tímto způsobem je možno eh, eh, údaje potom eh, doplnit do jednotlivých národních databází. To, že není třeba provádět překlady, je přidatnou hodnotou tohoto systému a je to velice důležitý krok aby občané úřady eh, zlepšili vzájemné vztahy. Je to eh, snadný eh, systém, který umožňuje, že občané nemusí vydávat finanční prostředky k získání těchto dokumentů. Tato elektronická výměna eh, zlepší eh, oběh eh, listin a sníží to náklady pro instituce a umožní lepší výměnu informací mezi zahraničními úřady a usnadní užívání jednotlivých uživatelů. Je to bezpečná výměna a také e, tato výměna snižuje možnost e, podvodu. E, ještě třeba tento projekt dokončit, tak aby byl operativní, ale a potřebuje podporu aby se technicky vylepšil a je třeba také vyřešit některé právní otázky jeho užívání. E, úmluvy, o kterých jsem hovořila, jsou otevřenými nástroji a e, e, země, které jsou členy těchto úmluv, budou mít možnost využívat tohoto nástroje. Děkuji paní Chantal Nast. Nyní bych chtěl dát slovo Evropské komisi paní Sala Sastamojnen. z oddělení pro justiční spolupráci v občanskoprávních věcech a bude hovořit o Green Paper, o té zelené knize o matričních listinách. Tak prosím, paní Sasta Mojnen. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, národních parlamentů, dámy a pánové, je mi velkým potěšením moci být přítomná a předložit vám ehm, nástin komise budoucí zelené knihy, která se bude zabývat posilováním eh, volného oběhu veřejných dokumentů a také uznávání ehm, eh, těchto dokumentů. Tento, tato zelená kniha eh, bude schválena v blízké budoucnosti a to v prosinci, takže teď mluvím ehm, na základě mm, nápadů, které jsme měli nedávno, tedy bude to potvrzeno. Eh, tímto schválením. Mluvím také jako poslední řečnice dnešního dne, takže se může stát, že budu opakovat eh, některé věci, které již byly během dne vyřčeny. Během tohoto velmi zajímavého odpoledne, takže prosím, ještě mě sledujte. Eh, má prezentace je rozdělena do dvou částí. <clears throat> Za prvé pohovořím o současné situaci a za druhé předložím obsah této budoucí veřejné konzultace.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 Ehm, činí kroky a začíná s těmito konzultacemi ehm, s, s cílem ehm, posílit volný oběh veřejných dokumentů a také uznávání těchto občanskoprávních dokumentů. Myslím si, že důvod se stal jasný eh, a sice vyplynul také z dnešního zasedání. Evropská mobilita eh, občanů se stala dnes konkrétní realitou a eh, je ještě pozbuzována občany a také to dokazují miliony lidí, kteří studují, pracují pracují a žijí v jiném členském státě, než je jejich stát, jejich původu. Ovšem, eh, tato, tito evropští občané eh, jsou stále ještě v každodenním životě konfrontováni s určitými překážkami, které se vztahují k veřejným dokumentům, eh, hlavně když chtějí si užívat nebo vykonávat svá evropská práva. Toto bylo nedávno potrženo zprávou komise z roku 2010 k občanství evropské. Dále bylo potvrzeno, na ehm, to na základě výsledku nedávného eurobarometru o ehm, občanské e, spravedlnosti, to bylo to, co bylo zveřejněno v ehm, roce 2010 v říjnu. Podle výsledků, těchto výsledků tři čtvrtiny evropských občanů e, je e, pro zavedení opatření, která mají usnadnit takovýto oběh veřejných dokumentů mezi členskými státy. Komise už um, v dřívějších dobách um, um, chtěla zavést studii, chtěla zadat studii, tak aby mohla na pomoci občanům v této oblasti. Jedna věc se vztahuje k legálnímu statutu těchto dokumentů a druhá studie se eh, vztahuje k těmto občanskému statutu. Obě eh, studie jsou k dispozici na webové stránce komise. Jeden ze zdrojů, eh, jedna z příčin důležité situace, kdy v které se mohou občané ocitnout, jsou požadavky předložit úřadům v členských státech veřejné dokumenty, eh, které poskytují jakýsi důkaz o jejich statutu eh, osobním, občanském, eh, tak, aby mohli profitovat z určitých práv, anebo by, aby mohli dostat určitým závazkům. Tento veřejný dokument může být administrativním, nebo dokumentem notářským aktem, nebo smlouvou, nebo nějakým soudním rozhodnutím. Občané Eh, mohou stát před různými překážkami, protože takovéto dokumenty nejsou vždycky přijímány úřady daného členského státu, eh, aniž by se dosáhlo určitých, nebo aniž by se vyřídily určité administrativní formality, jako je legalizace nebo eh, předložení apostily. V tomto případě občané Eh, jsou požádání, jsou, jsou, mm, jim, jsou jim kladeny konkrétní otázky. Které jsou kompetentní úřady, které, na které se mohou obrátit kvůli legalizaci? Je nezbytné tam jít osobně? Eh, nebo kolik mě to bude stát? A nebo jestli tyto formality budou vyřízeny v rámci rozumného období, potřebují ty dokumenty zítra, mohu je dostat? nebo jestli bude nutný překlad dokumentů. To mohou být možná menší, nedůležité otázky, ale stávají se příčinami nejistoty a určité frustrace těchto občanů. Občané možná ne, ne, nemusí jít k soudům, aby pokládali tyto otázky, ale tato nejistota, frustrace, iritace uh, určitě není v souladu s cílem vytvářet Evropu pro občany. Když mluvíme konkrétně o dokumentech občansko, občanských, to je zase, vyskytuje se další otázka a e, sice uznávání jejich dopadu, účinku, jejich obsahu. Tyto dokumenty jsou dokumenty, e, které oficiální úřady členských států e, zaznamenávají. Jsou to, je to stav rodiny, například narození, sňatek, úmrtí tak jak jsme slyšeli, tyto dokumenty nemusí nutně mm, eh, mít dopad nebo účinek v jiném eh, členském státu. Každý členský stát má svá vlastní pravidla v této záležitosti, eh, vlastní mm, soukromá mezinárodní procedurální práva a to jsou práva, která jsou rozdílná po Evropě. Například um, Otcovství v jedné státě, v tom státě, který je dokázáno osvědčením, nemusí být nutně uznáváno ve státě jiném členském státě. Právě kvůli tomu, že existují rozdíly mezi eh, národními eh, aplikovatelnými právy. Eh, takže, abychom mohli překonat tyto potíže, abychom, aby občané e, v Evropě mohli užívat svých práv účinněji, tak to byly právě důvody, proč jsme začali s veřejnými konzultacemi o budoucí zelené knize. A chceme tímto pokrýt dvě otázky za prvé volný oběh veřejných dokumentů a za druhé uznávání účinků eh, těchto dokumentů občanských. Dvě otázky jsou tímto pokryty, protože eh, z dlouhodobějšího hlediska, tedy do budoucna, tak jak je zakotveno ve stokholském akčním plánu, je, bude komise vyzvána, aby eh, zvážila předložení dvou legislativních návrhů, a to později během období tohoto stokholmského protokolu a to se vztahuje právě k volnému oběhu veřejných dokumentů a tím, že se odloží nebo se dezlegalizace nebo apostila, to se zruší a za druhé se jedná o uznávání um, a do jejich dopad v jiných státech těchto dokumentů. Tedy, abychom mohli poskytnout dva, eh, abychom měli dva eh, návrhy, které se týkají veřejných konzultací, proto eh, se chceme věnovat těmto dvěma oblastem. Podíváme-li se trošku blížeji na na první oblast. Volný oběh veřejných dokumentů tak eh, toto jsou dokumenty, které mm, eh, tady eh, dokazují určitá fakta, kterých je zapotřebí, protože je zapotřebí tato fakta úřadům předložit. A často úřady musí nebo vyžadují prověření právě legalizací a nebo apostilou. A cílem je pochopitelně, je, je tady rozumný důvod. Cílem je autenticky ověřit tento dokument, jestli je správná jeho forma a jestli je platný jeho obsah, ehm, aby se zabránilo například podvodu. A poté, po tomto typu legalizace nebo apostily, může tento dokument být předložen v jiném členském státě. Ovšem, formality eh, jsou v praxi břemenem pro občany a vyžadují ehm, čas a peníze. Když ehm, jsme, jsme v Evropě, kde, roste vzájemná důvěra a e, e, kde máme společné oblasti justice. Komise se ptá nyní, jestli je na čase, abychom začali, začali e, potlačovat legalizaci nebo apostilu pro všechny veřejné dokumenty ve vzájemném styku mezi členskými státy. To je otázka, kterou Zelená kniha položí. Takovéto potlačení by mohlo být provázeno administrativní spoluprací mezi kompetentními úřady a také výměnou informací informací, tak abychom byli schopni eh, mm, eh, dát zájemně úřady, pokud budou nějaké pochyby nad dokumenty, které byly předloženy. Abychom vyřešili otázku překladu, nebo zredukovali problémy s tím spojené, mohli bychom zvážit standardizované formy. A dnes už jsme slyšeli zkušenosti z jiných mezinárodních organizací eh, k takovýmto standardizovaným formulářům Druhá otázka vzájemného uznávání účinků těchto dokumentů v jiných zemích je rovněž důležitá. V přeshraničním eh, případech je důležité vědět, jestli právní situace, která vznikla v jiném členském státě, bude nebo nebude eh, uznána eh, v hostitelské zemi. Takže dnes máme vlastně jeden aspekt takovéhoto občanského statutu, který je uznáván, a sice statut rozvodu. Toho, že je člověk rozveden, pokud se rozvod konal v rámci nařízení Brusel 2. A pokud se osoba rozvedla v Řecku nebo ve Španělsku a může se znovu oženit v dá. Toto je jeden občanský statut, který je v oběhu mezi členskými státy Evropské unie. Takže Například bychom se zeptali, jestli existují ještě jiné občanské statuty, které by mohly mm, být mm, takto v oběhu, například jméno, eh, příslušnost, změna jména, to už tady bylo dnes zmíněno. Právní systémy členských států eh, jsou ovlivněny historickými, náboženskými, lingvistickými a kulturními faktory. A eh, Tyto eh, jsou, jak je pochopitelné, důvody nejrůznějších přístupů, třeba pojmenovávání, ale eh, hlavně v situacích, kdy eh, občané nemohou mít si zvolit jména, která odpovídají zákonu dané země, nebo se rozhodnou zvolit jiné jméno v jiném členském státě. A to jsou všechno um, otázky osobní identity. Měli by být schopni si ponechat svou vlastní identitu. Jak jsme slyšeli, tak um, už byla udělána spousta práce mezinárodní říku, která se vztahuje občanskému statutu. To udělala Mezinárodní komise pro tyto otázky. A existuje několik mezinárodních úmluv k tomuto ne všechny naše členské státy jsou součástí tohoto, takže ještě dosud eh, situaci nevyřešili. Ale <clears throat> Evropská unie by měla profitovat eh, eh, z takovéto expertízy Mezinárodní komise pro občanské statuty, statut. A velice úzce mm, a se zájmem sledujeme pilotní projekt jejich nebo třeba elektronický přenos těchto eh, občanských dokumentů, občanských statutů. Takže naší výzvou je hledat způsoby, jak vyřešit problémy občanů, které se vztahují k uznávání takovýchto občanských dokumentů a eh, zelená kniha určitě klade k této oblasti otázky. V komisi jsme na začátku celého procesu. Eh, zajímáme se všechna stanoviska, názory aktérů a velice bychom ocenili vaše reakce na tyto konzultace, které poběží eh, do eh, příštího, eh, mm, od září do příštího dubna. Takže bych Chtěla na závěr poděkovat Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval mm, tento zajímavý den. Poskytlo nám to mnoho eh, podnětů přemýšlení. Mm, určitě to informace předáme i komise. Eh, všechna témata, včetně posledního tady otázky občanského statu. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji. Zástupkyně komise. Zde, jak bylo ohlášeno, E, čekají nás ještě konzultace o té knize a teď nás ale čeká diskuze. My bychom rádi, i kdyby do té diskuze vstoupili e, zástupci národních parlamentů, ale není to nutné samozřejmě. já se tedy obracím na vás. Je zde někdo, kdo by chtěl si vzít slovo? la kolega Kolegyně Tajnen. Ano, Ehm, nechtěla bych pohovořit jako evropská poslankyně, ale eh, spíše jako německá notářka. A eh, mohu vlastně ehm, něco říci o potížích při uznávání takovýchto občanských eh, dokumentů, které jsou často nezbytné pro to, abyste třeba uzavřeli smlouvu. Ať je to smlouva o mm, nějakém koupi pozemku nebo mm, nějaká dědičná smlouva nebo něco jiného. Takže vždycky je to, mm, je to takový předpoklad, abyste doložili právě tyto dokumenty o vašem statutu, abyste mohli mohli takovou smlouvu uzavřít. A pak je velice politováníhodné, když tento průkaz nebo toto uznání nebo řekněme období mezi tím, kdy tento nezbytný dokument v řádné formě je předložen, přičemž Německo je velice formalistická země v tomto. Takže toto všechno se může táhnout velice dlouho a v konečné instanci pak ta smlouva někdy může být ve vaku někde několik měsíců nebo let, protože nebyly předloženy příslušné dokumenty. O to více politováníhodné je, když člověk jde někam mimo Evropu, do Kanady nebo do USA, kde také uzavíráme mnoho obchodů, tedy státní příslušníci němečtí tam eh, jsou hodně obchodně aktivní a pak, musí, eh, pak chybí tyto dokumenty mm, a musí velice dlouho čekat. Takže v tomto smyslu vítám tuto iniciativu velice a musím říct, že jsem předtím ani tento institut CIC neznala a mm, budu se o to více teď zajímat. A myslím, že bychom právě jako poslanci e, Evropského parlamentu se měli pokusit mm, e, začlenit mm, více odborníků, e, komor, svazů a přimět je ke spolupráci na těchto konzultačních postupech a myslím si, že občanům to e, přinese velikou úlovu, e, úlevu v jejich každodenním životě a e, řekla bych, že jim to pomůže při vyřizování jejich záležitostí a obchodu. Ještě obtížnější to pak bude, když půjde o kontakt s mimoevropskou realitou a tak bych přivítala, kdybychom tady se dopracovali k nějaké dohodě, kde země jako USA nebo Kanada, Izrael nebo Austrálie, tedy ty nejpodstatnější země, eh, s kterými máme co dočinění, aby do toho byly také začleněny. Prostě proto, abychom usnadnili uzavírání smluv. Děkuji. Grazie grazie Děkuji za příspěvek. A další žádosti o slovo. Prosím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 na to zareagovat Evropská komise, nebo prosím, hm, paní Chantal Nast. Já bych chtěla odpovědět paní poslankyni. Ano, naše mezinárodní komise eh, pracuje takovým zvláštním způsobem, protože když nějaký stát vstoupí, tak na jeho území eh, vytvoříme národní sekci, takovou skupinu tým osob, které jsou nejkompetentnější na danou oblast, eh, ve které působí naše komise a máme tam i e, zástupce tedy z ministerstva justice nebo vnitra, což jsou ty, ty rezorty, kterých se e, tato tematika e, týká. Potom tam je zástupce i ministerstva zahraničí, národní sekce naší komise v Nizozemsku má samozřejmě s námi kontakt, takže ano. A celá řada komise jsou nebo byli i e, naší komise, tedy v jednom okamžiku někdy byli členy těch národních sekcí. Děkuji. Prosím. To je pro mě čest zúčastnit se tady tohoto semináře. Pan předseda je Eh, eh, velkou osobností eh, z Italské republiky. Pane Berlinguere, my, je to pro nás velká čest, že předsedáte. A teď pokud jde o oběh listin. Tady je problém, který je třeba vyřešit, poněvadž ty veřejnoprávní listiny, které obíhají v EU, tak vždycky musí být nějak posouzeny, jaká je hodnota průkazná hodnota do budoucna. A nesmí být o, to, o tom žádná pochybnost. To znamená, v Evropské unii budeme muset mít nějaké řízení nebo takové podmínky musíme vytvořit, aby ty eh, doklady listiny, které jsou osvědčeny a obíhají v EU, aby byly skutečně průkazné, aby eh, prokazovaly ty skutečnosti, které obsahují a tyto musí být jistota, že skutečně ty listiny eh, vydali příslušné kompetentní osoby. To je důležité téma, myslím. Děkuji. Děkuji. Vezmeme do úvahy. Prosím. Ještě vidím další ruku. Thank you so much. Děkuji za velice zajímavou eh, diskuzi. A mám otázku. Týká se to těch matričních listin. Eh, vztahuje se to také na odací listy a a e, ano, to je také e, taková matriční listina. Co se stane kdy, při re, registrovaném partnerství a jak se uznává potom, jak se uznávají účinky takovéhoto partnerství, kde e, v podstatě neexistuje institut registrovaného partnerství mezi stejnými pohlavími a jak se to potom řeší podle mm, aktu 81 smlouvy, tak kdo mi může odpovědět na tuto otázku? Děkuji za otázku. Tady po pravici je někdo možná, kdo chce a je schopen odpovědět. Prego, prego, Prosím. Já nevím, zda jsem dobře pochopila to v překladu, ale v každém případě jsem pochopila tu poslední část a to zdali e, jsou nějaké eh, eh, jaké to s těmi účinky těch listin o eh, registrovaném partnerství či sňatku mm, osob stejného pohlaví. Tak velice rychle bych tomu řekla, že nyní my se věnujeme právě tomu, abychom aktualizovali ty listiny, které se používají již 30 let teď, právě proto, abychom zohlednili Eh, ty eh, eh, nové koncepce, které existují ve vnitrostátních právních úpravách a které tedy upravují sňatky mezi osobami stejného pohlaví či jejich partnerství. Ono to není tak úplně evidentní, protože nejprve máme terminologický problém. Není možné nalézt nějaký neutrální termín ve všech jazycích. Některé jazyky uh, Eh, eh, znají pouze tedy eh, ty pojmy manžel, manželka, je to tedy v mužském, ženském rodě vždycky. A potom, kromě lingvistických problémů, máme politické problémy. Některé země neuznávají, neznají tyto instituty a ani nechtějí o tom slyšet. Ani když jde pouze o terminologii na formuláři. My se tomu již věnujeme určitou dobu a řekla bych již to dlouhou dobu se tomu věnujeme a zdá se, že i ty státy, které a priori byly laxní k tomu, aby využívali nějakou terminologii, která by případně mohla i být používána e, neutrálně pro osoby jakéhokoliv pohlaví, tak nyní jsou ochotny akceptovat třeba ty formuláře, které eh, se eh, týkají eh, rodných listů, mrtních listů, odacích listů a hm, takže jak si pomalu i ty země, které lpěly, trvaly na těch historických formulářích, Eh, které pracují s termíny jako matka, otec, eh, manžel, manželka, protože v té době vůbec nikdo si nemohl představit, že za 30-40 let mm, budeme mít eh, státy, které zruší tuto sexistickou terminologii. Takže se mm, snažíme nalézt řešení a to řešení by bylo, že vlastně se tam budou zaškrtávat polička, eh, o pohlaví sice, to se vždycky potřebuje, ale eh, mm, a potom eh, budeme muset to ale zakotvit v nové úmluvě a je třeba, aby ta úmluva byla ratifikována národními parlamenty pak. My prozatím po dlouhých, dlouhých diskuzích jsme našli nějaké řešení, které by ten problém vyřešilo, ale potom je třeba ratifikovat a mm, právě mm, já jako zástupkyně komise mám velkou nevýhodu ve srovnání se sousedkou z Evropské unie, protože my musíme čekat na ratifikace e, těch našich krásných nástrojů a e, e, i máme další nástroje, kterými chceme vyřešit problémy jako problém se jménem, o kterém jsem nemluvila já, ale další, jako paní Sasta Mojnen. E, to je velký problém v Evropě. My máme umluvu, která ale bohužel nešla tak daleko, jak bychom si byli bývali na generálním sekretariátu přáli, protože zde eh, některé státy k tomu byly laxní, nechtěli to. A potom ta umluva o uznávání eh, jmén, příjmení, ta již není aktuální tolik. Stejně zastarala, ale máme ještě další umluvu, kterou zmínil pan Lagarde. To je umluva o uznávání partnerství, mm, která byla nakonec uzavřena ale eh, bohužel eh, zatím ji ratifikovalo pouze Španělsko a ta druhá země, která zatím jenom podepsala, je Portugalsko, takže jsou dvě země zatím, které eh, jsou signatáři, ale tady je problém. My nemůžeme jako vy přijmout směrnici, která by automaticky byla aplikovatelná. Ještě bych doplnila za Evropskou komisi ještě bych ze strany komise chtěla eh, dodat toto, protože to je důležité pro nás, eh, když vezmeme v úvahu to, jestli eh, jsou tyto osvědčení o sňatku veřejné dokumenty. Já myslím, že přišla už odpověď, že osvědčení o sňatku, stejně jako rodný list nebo osvědčení o rozvodu, jsou veřejné dokumenty. Ale chtěla bych jednu věc objasnit. Ehm, pravidla ehm, sňatková jsou součástí ehm, rodinného práva a to patří do kompetence rámce členských států. A to není úmyslem, aby, nechceme, aby se to stalo předmětem mm, unijních pravidel. Takže v současné době nejsou žádná unijní pravidla v této věci, e, kromě e, obecného otázky volného pohybu, tedy směrnice, která s tím souvisí. A e, to se a uznání sňatkových dokumentů je v tomto smyslu relevantní protože je zapotřebí uznat právo na volný pohyb. To je relevantní záležitost pro tu osobu. A proto jsme řekli, že toto je základní právo, o kterém tady mluvíme. Takže tolik ehm, z naší strany k současné situaci a do budoucna e, se e, bude týkat všech veřejných dokumentů a e, tedy občanských dokumentů. Začínáme teď a jenom v budoucnu budeme schopni říct, které jsou které jsou součástí jaké iniciativy. Ale konzultace jako takové začnou brzy a jsme rádi, že dostaneme, že k tím pokryjeme všechny otázky, které souvisí s těmito občanskými dokumenty. Děkuji. Sono altri interventi? Ještě někdo si přeje slovo? Ne, ne, ne, nejsou. Zaprvé bych chtěl poděkovat všem těm, kteří přispěli eh, k, do tohoto semináře. Diskuze nám ukázala, že bylo velice správné svolat tento seminář eh, a je to téma, které je víceméně nové eh, zde tedy v Unii, alespoň, a mm, je to téma velice zvláštní. A já bych rád, eh, aby bylo jasné, že problémy eh, s tím mít zjednodušené společné předpisy upravující matriční listiny, tak to je součást toho evropského občanství a to nelze opomíjet. Chci poděkovat eh, našim zpravodajům, tedy přednášejícím za informace, které nám předali a také chci samozřejmě poděkovat komisi za to, že oznámila tu zelenou knihu, která bude předložena k připomínkování a že hodlá e, tedy, že hodlá pracovat na tom zrušení legalizací a já doufám, že to je dobrá předzvěst toho, že Evropská komise předloží návrh posléze, tedy e, a e, a že my budeme tím spolu rozhodovacím orgánem. Zdá se mi, že lze skonstatovat, že z diskuze vyplynulo, že my nemůžeme asi jít dopředu s mm, řešením, že snad bychom měli nějaký jednotný nástroj, jednotnou listinu, protože ty naše systémy jsou tak heterogenní a to asi je třeba zachovat, protože každý má své tradice a členské státy navíc mají své vlastní pravomoci v těchto oblastech a to nelze obejít. Evropská unie nelze nemůže obejít, protože zde je třeba respektovat princip subsidiarity. Přesto všechno je zde silná potřeba nějaké společné úpravy. A e, zkušenost té Mezinárodní komise ještě e, tuto myšlenku e, posiluje. Ta myšlenka vznikla jen tak spontánně, ne nějak institucionálně. Nikdo ne, z nějaké instituce nepřišle s touto myšlenkou. To vzniklo na úrovni několika států a teď ta potřeba roste s tím, jak se Evropa rozšiřuje a ta potřeba roste nejenom v Evropské unii, ale i v členských státech. A je třeba tedy ukázat, že ta naše politika eh, mm, takových určitých společných nějakých stan, standardů v matričních záznamech, že to je něco, eh, co má podporu a to je povzbudivé. Je tedy zásadní, abychom zde používali moderní technologie. My všichni si pamatujeme na začátky, jak to bylo s těmi doklady a s těmi eh, tedy šanony, eh, s papíry, s dokumenty, kde všechno se to uchovávalo, archivovalo. Všichni si pamatujeme, když vlastně eh, mm, koncilium v Trentu poprvé zavedlo tedy Eh, koncil v Trentu, koncil v Trentu zavedl poprvé tedy ty matriční záznamy a eh, eh, takže my ale žijeme teď v jiném světě. a je to základní předpoklad i pro moderní společnost a mobilitu na jednotném trhu. Já jsem přesvědčen proto, že musíme věnovat maximální pozornost eh, těm umluvám, které již eh, ta Mezinárodní komise vypracovala, protože eh, vlastně to by nám mělo sloužit a my bychom to měli využít a obohatit samozřejmě. A za druhé, dnes i my chceme tedy rozpracovat ten takzvaný Stockholmský program, který je tak zásadní pro vývoj Evropy a právě ten také Eh, se eh, zaměřuje na tento typ listin. A já jsem se narodil na Sardinii, eh, což je jeden kraj v Itálii a byla tam dlouhá nadvláda Španělů, teď jsou tam Italové tedy. A a Eh, zde mám příbuznou Marta del Pilar de Estervelas i Pasamar i Savanera. To je přípustná se španělským jménem. No, to je dlouhé jména. To je na stránku, to je jméno na stránku. A, a já si myslím, že asi tady třeba v Belgii by bylo problém uznat takové jméno. A takže vidíte, takové rozdíly jsou v Evropě a my musíme respektovat tyto věci a tak aby byly uznávány tak, jak jsou. Děkuji.